Propongo che si cominci la nostra Navrhuji, abychom zahájili své zasedání. Vážení kolegové, dnes dopoledne, prosím, zahájíme. Eh, Jak jsem říkala, dnes zahájíme svou práci takovou neobvyklou schůzkou, neobvyklým setkáním, které je ovšem velmi důležité, pro nás velmi zajímavé. Jedná se o setkání se zástupci mladých, kteří byli vybráni svými kolegy. Ne. Tu, no, no. Tu. E dicevo gli ospiti che abbiamo. Naši dnešní hosté jsou mladí lidé, kteří byli vybráni svými vrstevníky, svými přáteli na té velké události, která proběhla minulý rok ve Štrasburku. Více než 6 tisíc mladých eh, se setkalo. Jmenovalo se tu AI, Setkání evropské mládeže. A tito mladí dlouze diskutovali, představili své myšlenky, pro lepší Evropu. A cílem bylo říci, jak by mohli oni sami přispět eh, k tomuto cíli. A teď eh, v různých výborech eh, probíhají následná setkání, kde jsou pozváni zástupci, kteří reprezentují ty, kteří se tehdy setli, sešli ve Štrasburku. Myslím, že jich je sedm těch výborů, do kterých jsou právě pozváni. Je to Kult, Libe a další výbory, také výbor ITRE, pokud jde o energetiku a digitální ekonomiku a digitální společnost. A my jsme tedy partnerem pro jejich návrhy. Víme, že ta setkání v těchto dnech probíhají velmi dobře a my si s velkým zájmem vyslechneme, co nám chcete navrhnout, pokud jde o věci, které jsou v kompetenci tohoto výboru. Já nyní představím naše hosty. Máme zde i jejich životopisy, takže z papíru vás trochu známe. Víte, že jste všichni velmi angažovaní, velmi aktivní. Máte velký zájem o instituce a o evropský život. Orisis Hopel z Nizozemska, potom Patrick Henley z Irska, A potom Alexandra Klučka z Polska. A oni nyní vystoupí, já nejdříve dám slovo Osirisovi Hopelovi, který nám stručně představí tu akci AI a vysvětlí nám trošičku smysl tohoto setkání. Potom budou mít dvě minuty na to, aby zmínili své myšlenky. První panel je učen energetice, tam budou hovořit Patrik, Henely a Alexandra Klučka, představí tedy své myšlenky, své nápady ohledně energetiky a my potom budeme mít možnost položit jim otázky. Oni budou mít dvě minuty a my budeme mít minutu třicet. Ukážeme jim, že jsme schopni dodržet čas, abychom reagovali na jejich návrhy a oni potom budou zase odpovídat. Takže úvod, panel, otázky a pak jejich replika. A potom druhý panel, který se bude týkat digitální ekonomiky. Tato diskuse je sledována i zvnějšku, nejen tím běžným propojením, ale jsme propojeni i přes Twitter. A i přes Twitter můžeme dostat eh, otázky. Někdo je bude sledovat tady na obrazovce, takže můžeme eventuálně odpovědět i na nějaké otázky ze sítě. Takže je možné se propojit a sledovat nás také na síti. Nyní tedy dávám slovo Osirisovi Hopelovi na dvě minuty, aby nám něco řekl o té akci ve Štrasburku a o tom, co následovalo, jak to vypadá s tou prací a obecně, jaké je propojení mezi evropskými institucemi, parlamentem a mladými lidmi. Prosím. Thank you. My name is Osiris. Děkuji, jmenuji se Osiris a jsem školitelem v Nizozemsku a byl jsem také účastníkem této události A byla skvělá, 6 tisíc účastníků, 200 řečníků a nakonec více než 600 myšlenek bylo v průběhu této události nazbíráno. Já jsem hovořil s mnoha mladými o této události a oni byli překvapeni, že se něco takového vůbec pořádá. Jediná pochybnost, kterou máme, byla následující. Pokud jste navštívili několik setkání mládeže a účastnili jste se, nebo dokonce fungovali jako poradce, tak vidíte, že na takové události je hodně vstupu, hodně energie, ale téměř žádné výsledky. A to je jedna z nejvíce demotivujících věcí, které se mohou mladému člověku stát. Dáte do toho svůj vstup, svoji energii a nic se s tím nestane. To, že já a mý kolegové jsou tady, považuji za důkaz toho, že tato událost nebyla vůbec demotivující. Vy máte zájem o mladé a já jsem rád, že to tady mohu nahlas říci. Nechtěli bychom, aby tato akce I byla koncem diskuse o události nebo o věcech, které se týkají mladých, ale chceme, aby to bylo začátkem, především teď, s krizí, která ovlivňuje tolik mladých v Evropě i mimo. Diskuze o mladých, o podpoře mladých, o jejich rozvoji je zcela zásadního charakteru. Slyšeli jste určitě, že dnešní mladí jsou ztracenou generací obětovanou generací. A právě to je ten okamžik, kdy mladí musí být klíčovou prioritou Evropské unie. A to, že jste dnes tady a jste ochotni naslouchat našim návrhům, je podle mě dobrý signál toho, že nám chcete naslouchat. Je skvělý pocit, že vás někdo poslouchá, bere vás vážně a když víte, že ty vaše vstupy přinesou nějaké výsledky. A to je pocit, který jsem měl na konci té akce AI a doufám, že ho budu mít i na konci dnešní debaty. Děkuji. Grazie, David. Děkuji, Ozirisi. Nemohu tleskat, ale jako kdybych tleskala, protože si opravdu zasloužíte potlesk. My to opravdu můžeme podpořit slovo od slova. A nyní má slovo Patrik Enely který nám za dvě minuty představí první myšlenku z těch 600 myšlenek, které byly výsledkem štrasburského setkání. Takže energetika. Prosím, Patriku. Thank you very much, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také Evropskému parlamentu za pozvání. První myšlenka v oblasti energetiky, na kterou jsem se zaměřoval, bylo to, jak by mohl Evropský parlament podpořit obnovitelné zdroje energie a zbavit se závislosti na uhlí do roku 2030. A to je o to důležitější po událostech z poslední doby, kdy došlo k deflaci rublu, v souvisl- a to v souvislosti se závislostí na ropu Švédsko je zemí v Evropě, která se zaměřovala na eh, to, aby do roku 2030 nebyla závislá na eh, fosilních palivech, protože krize ze 70. let eh, jim ukázala, že není dobré eh, být takto závislý na jednom typu zdroje energie a je vhodné se z toho poučit samozřejmě. A samozřejmě je to plán dlouhodobý, bude si žádat výraznou přípravu hm, a hodně práce aby se podařilo zbavit se závislosti na fosilních palivech. Ale řekli nám, abychom byli ve svých projevech konkrétní. Tak jsem se proto také konkrétně zaměřil na krátkodobé plány a vím, že místo předseda Ševčovič bude eh, hovořit eh, s vámi v pondělí eh, na půdě vašeho výboru a proto na vás apeluje, abyste nastouchali jeho plánům týkajícím se Evropské energetické unie, protože tam můžeme očekávat krátkodobé plány pro energetická témata v Evropě. A myslím si, že právě toto nám dá velkou možnost do budoucna. Děkuji. Grazie Patrick, che non solo ha detto... Děkuji Patriku. Nejenže jsi nastolil eh, důležité téma, ale také si dodržel čas a slovo má Alexandra Klučka. Thank you, Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Hovoříme-li o energetice na základě diskusí, které se projednávaly během Evropského setkání mládeže, bych ráda zmínila problematiku vytvoření energetické unie. Právě taková iniciativa může mít určité charakteristiky a přínosy, o kterých budu nyní hovořit. A to za prvé, společný nákup energií. Ehm, nové členské státy e, díky tomu budou mít také lepší vyjednávací pozici a také velice dobrou pozici v oblasti eh, redistribuce a zároveň budou zásoby pro nečekané potřeby, například při ohrožení nebo pozastavení dodávek energií z třetích zemí. To už se také v minulosti stalo. A je to takový logický krok, směrem k výraznější integraci a k tomu, aby se myšlenka solidarity uvedla do praxe. Ale samozřejmě neměli bychom se zaměřovat jenom na solidaritu, nýbrž také na nezávislost. Měli bychom být více vnitřně nezávislí a více prostředků by se mělo věnovat na diverzifikaci vnitřních zdrojů energie uvnitř Evropské unie, abychom vytvořili lepší vnitřní trh energiemi. A samozřejmě velký důraz také klademe na obnovitelné zdroje energie. Jsem přesvědčena, že vytvoření takové unie bude jistě velkou vzpruhou pro ekonomiku obecně a víte, že tyto myšlenky jsou v souladu E, s cíly předsedy komise, pana Junkra. A já se velice těším na to, jak to budu sledovat dál. Děkuji. Alessandra. Děkuji, děkuji ti, Alexandro. A nyní třetí myšlenku představí Patrik. Thank you very much, Chair. Uh... Děkuji vám, paní předsedkyně. myšlenka investic, výzkumu eh, a zelené ekonomiky to je problematika, kterou jsem sledoval především z hlediska technologií v zelené energetice. Do budoucna musím říct, že to je naše budoucnost. A tam můžeme očekávat další velký rozkvět. Máme řadu společností třeba i ve Spojených státech, které investují do rozvoje zelených technologií v oblasti energetiky a snaží se například používat palivové články pro ukládání energie a podobně a je to něco, kde bohužel Evropa poněkud zaostává. Proto si myslím, že bude důležité se na to zaměřit do budoucna. A když navážu na to, co jsem již řekl, Evropa by měla být méně závislá na ropě a proto právě v těchto nových technologiích vidím možnost investic eh, do budoucnosti našeho regionu. A Právě proto eh, je zajímavé sledovat například programy z USA, kdy třeba při zakoupení nového motorového vozidla vám mohou dát eh, palivo eh, po celou dobu životnosti auta, pokud je to takto ekologický motor, protože je zcela zřejmé, že je velkou investicí vytvořit například tyto Ehm, sítě nabíjecích a dalších stanic, čerpacích i nabíjecích, než se eh, toto stane běžným. A proto eh, v této souvislosti je důležité využít výhod ehm, nákupu ve velkém a měli bychom se podobným způsobem zaměřit. A je důležité, abychom Eh, podporovali také výzkum těchto zelených energií a podniky, které se tomu věnují. Finanční i politická podpora eh, od vás všech je velmi potřebná a myslím, že nastal čas, aby právě mladá generace, která studuje na vysokých školách, si uvědomovala, že právě z těchto oblastí budou přicházet nová pracovní místa. Děkuji. Grazie. Allora, abbiamo... Děkuji. Takže jsme slyšeli tři myšlenky. První se týkala cílů v oblasti obnovitelných energií, druhá se týkala energetické unie a třetí se týkala investice do výzkumu a tvorby pracovních míst v zelené ekonomice. Tři velmi důležité body a nyní jako poslanci máme možnost reagovat, říci naše názory a potom si můžeme znovu vyslechnout reakci navrhovatelů jednotlivých myšlenek. Jako první požádal o slovo kolega Martin, prosím. U minuty 30. Minuta 30. Bonjour, je vais essayer d'être court. Dobrý den, já se pokusím být stručný. Dobrý den vám mladým a děkuji za vaše úvahy. Pokud jde o to, že je třeba hájit eh, obnovitelné zdroje energie, my jsme pro, já si myslím, že Evropský parlament a komise přijali závazky v tomto smyslu. Myšlenka zcela se vzdát používání ropy a uhlí do roku 2030, kdybychom žili v dokonalém světě, bylo by to ideální pro planetu, ale musíme si dát pozor, aby se aby nedošlo k delokalizaci tohoto znečištění, protože opravdu existuje únik uhlíku. Takže musíme najít rovnováhu mezi zájmy podniků a veřejným zdravím, protože ti zaměstnavatelé vytvářejí stovky, tisícovky pracovních míst, takže my se musíme zamyslet nad tím, jak dosáhnout toho, aby Evropa byla nejen na špičce, pokud jde o výzkum a vývoj v oblasti zelených energií, ale musíme také dosáhnout toho, abychom nebyli příčinou úniku uhlíku a aby naši průmyslníci nešli znečišťovat někam jinam, do jiných částí světa, protože znečištění nezná hranice a je důležité, aby Evropa byla takovou vůči silou, aby prosadila svůj ekologický model prostřednictvím výzkumu a vývoje, abychom prosadili naše normy, naše pravidla, abychom povzbudili ostatní kontinenty k tomu, aby udělali to tež a aby Zítra jsme vůbec měli planetu, protože pokud přijmeme jenom opatření, abychom přestali používat ropu a uhlí, tak se nám podniky přesunou jinam a znečištění bude pokračovat. Takže já úplně podporuji tu vaši myšlenku. Důležité je, aby Evropa byla lídrem, aby přesvědčila ostatní, aby vstoupili do tohoto kruhu a aby hodně investovala do čistých energií. Děkuji. Paní Kapl. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat Matrikovi a Alexandrovi, že mezi nás přišli a chtějí s námi diskutovat. Také chci poděkovat dalším kolegům za jejich iniciativu, že přišli mezi nás do výboru ITRE a považuji za um, důležité, že um, máme možnost si vyslechnout myšlenky mladých lidí mm, k lepší Evropě. k tomu obsahu. Eh, šlo o energetická téma zelenou energii, obnovitelné energie i s zaměřením na obnovitelné energie. To jsou témata, která mm, se týkají um, ehm, jaksi blahobytu celé Evropy. Například my jednáme o eh, zajištění dodávek pro Evropu v tomto výboru. Takže tím se zabýváme a proto se mm, těším na rozpravu s komisařem Sevčovičem, abych se ho zeptala, jak to vypadá s realizací energetické unie. To je jedno z nejdůležitějších témat a my doufáme, že energetická unie se stane brzo zkušeností. Nejenom energetická unie, ale Mm, obzvlášť, velmi důležitá oblast je digitální agenda, především pro mladé digitální unie. Vedle energetické unie je to významné pro Evropu, možná bychom se mohli na toto ještě trochu zaměřit. Jinak bych řekla, že jsme na stejné linii, máte naši plnou podporu. Eh, věříme, že eh, máme naši podporu při pod realizaci energetické unie. Scusate, dicevo se ci sono... Omlouvám se, říkala jsem. Eh, hlásí se ještě někdo další? Eh, pokud ano, tak eh, se prosím přihlaste. Pokud ne, tak já mám také ještě takovou otázku nebo reakci na ty vaše myšlenky. Chci říci, že určitě na ně navážeme a možná i právě Ševčovičovi řekneme, že ty myšlenky, které mu předkládáme, pocházejí od vás. A mám zde jednu otázku pro Alexandru. Ta říkala, že vytvořením energetické unie dáme také impuls k vytvoření spojenější, sjednocenější Evropské unie. Propojit tak důležité aspekty ekonomického života znamená také na pomoci větší integraci, takže je zde také důležitý politický cíl a podporuje se tím také solidarita mezi státy. Já bych ráda navázala na toto téma, se kterým velmi souhlasím. Patrik hovořil o investicích do výzkumu a potom a zašel ještě trošku dále, protože říkal, že pokud chceme rozrůznit naše energetické zdroje, můžeme také si vzít příklad z jiných zemí a odkázal na americkou politiku, kde chtějí podporovat používání elektromobilů či jinak poháněných automobilů a proto zde mají takovou politiku motivací, pobídek, která platí všude eh, po celém území Spojených států. To mně připadá jako dobrá myšlenka. Zatím nevím, jak bychom to mohli uvést v život zde v Evropské unii, ale je to opravdu dobrý impuls. Tím bychom mohli napomoci, protože, jak si říkal, Evropa má trošku spoždění, pokud jde o paliva. To je pravda. Tam máme spoždění, které bychom měli dohnat. Takže pokud eh, vám to bude připadat zajímavé, mohli byste se k tomu vrátit ve svých replikách. Ještě někdo další se hlásí ke slovu? Ještě pan Marta. Je to taková otázka, kterou bych zde rád sdílel. Ten americký příklad ohledně té podpory elektromobilů, to je dost dobrá myšlenka. Jak by to mohla Evropa udělat? Na to bychom se měli podívat, ale jak se produkuje elektřina ve Spojených státech? To je také důležitá myšlenka. Spojené státy je první spotřebitel a producent ropy akceptuje frakování, takže měli bychom se ještě podívat na dopady používání elektřiny. Já si myslím, že bychom se měli podívat na to, jak se vyrábí elektřina. A to, co říkáte, je trochu ta myšlenka, kterou hájíme v Evropské unii, abychom zítra měli skutečně obnovitelnou energetickou politiku, ale to obnovitelné, to znamená, že musíme pokračovat eh, musíme pokračovat eh, v investicích, protože třeba větrná energie, ta se produkuje, když fouká vítr, když ne, tak prostě ne. A vítr všude nefouká, ale rozhodně podporuji myšlenku, kterou jste zde říkali, a sice úsilí, které musíme vyvinout v oblasti výzkumu a vývoje a já jsem přesvědčen, že naši inženýři a výzkumníci najdou nějaké dobré nápady, aby zachovali blahobyt eh, obyvatel planety, pokud jim k tomu dáme prostředky. Grazie, Martin. Děkuji. A teď bych navrhla, aby na závěr tohoto prvního panelu reagovali naši hosté jako první eh, Osiris Henley a potom Alexandra. Prosím, Patrik. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za vaše komentáře. Já. Eh, tedy vy jste zmínil celou řadu bodů, se kterými souhlasím, když říkáte, že eh, mm, karbonové úniky nás musí musí dělat starosti a to, že společnosti opustí eurozónu, pokud podnikneme tento velký krok. Ale to není tak úplně pravda, protože Shell, Total a další investují do obnovitelných energií, mají ceřiné společnosti, které dělají výzkum eh, zelených energií, protože vědí, že to je budoucnost, vědí, že nakonec na tom vydělají. Když to bude nějakou dobu trvat, možná ne do roku 2030. Um, ehm, já jsem slyšel, že 2040 byl ten cílové datum, ale možná to bylo příliš daleko. Já jsem si to dal na rok 2030. Ať to bude kdykoliv, musíme se na to zaměřit a pokusit se alespoň toho dosáhnout. Bude to něco, co nebudeme dělat jenom tady politikou, Eh, budeme eh, bude se muset jaksi postupně přecházet z, fosilních palet na obnovitelné zdroje, nebude to takový náhlý skok. Děkuji tě, Patriku, a nyní má slovo Alexandra Klučka. Um, Děkuji. Vážení poslanci Evropského parlamentu. Děkuji za váš komentář. Eh, Jsem ráda, že myšlenka energetické unie je eh, také vnímána z vaší strany jako potřeba lepší integrace a větší solidarity. Možná mm, budou podniknuty konkrétnější kroky tímto směrem. Možná se také sejdete příští týden s komisí co se týče vašich um, ehm, um, ehm, nepokojení, pane Maten, co se mm, například um, obav ze ztrát pracovních míst, z toho, že podniky opustí Evropu, z důvodu, že dojde k velkému skoku k obnovitelným zdrojům. Mm, já jsem ze země, která závisí na uhlí. Um, Hornictví je e, téma, které se, e, je obor, který je v poklesu, je tedy obtížné najít rovnováhu mezi zajištěním pracovních míst a současně přechodem k obnovitelným energiím. To je v souladu s cíly, které jste si stanovil. stanovili. Jenom e, e pro zajímavost, já jsem slyšela, že Kostarika dosáhla 97 energií čerpaných z obnovitelných zdrojů, takže je to možné, není to jenom Evropa, kde eh, se toto děje. Děkuji. Eh, mm, Myslím, že to bylo velmi zajímavé. Tato výměna pro nás byla opravdu velmi obohacující to, že jsme si mohli vyslechnout taky novinky ohledně některých návrhů a informací, které jste nám přinesli. Takže teď přistoupíme k druhému panelu, který se týká stejně důležitého tématu pro práci našeho výboru a pro práci Evropy obecně. Týká se to digitální společnosti a inovací. To jsou opravdu klíčová témata. První myšlenka, která je nám zde navrhována, a připomínám kolegům, kteří přišli později, že tito mladí se sešli ve Štrasburku, bylo jich 6 tisíc a vypracovali 600 různých nápadů, jak vylepšit Evropu. A nyní Osiris Heppel nám předloží myšlenku, která se týká používání digitálních technologií. Prosím. Můj návrh je aby Evropská unie vyzvala členské státy, aby vytvořili eh, veřejné Wi-Fi ve, na, eh, v veřejných místech a ve veřejné dopravě. Eh, v poslední době vidíme rostoucí nutnost investovat do přístupu na internet. OSN v roce 2011 řekl, že přístup na internet je lidské právo. Estonsku se říká i Estonsko vzhledem k internet, tomu, jak se tam rozvíjí internet. Německo, Itálie získávají politickou vůli, aby mohli investovat do přístupu na internet a vytvářet mm, veřejné Wi-Fi, které budou zdarma. Otázka je, kdo by za to měl platit samozřejmě. Internetoví giganti veřejně řekli, že by měli zisk, nebo že by měli prospěch, kdyby bylo veřejné Wi-Fi zadarmo. Ehm, veřejné privátní partnerství mezi vládou internetovými giganty ehm, jsou úspěšné v různých oblastech ehm, společnosti. A veřejná doprava, to by mohla být další úroveň tyto mm, veřejná soukromá e, partnerství by mohla sloužit ke zřízení Wi-Fi hotspotů zdarma. Thank you. Uh, dear members of European Parliament. Děkuji, vážení poslanci. Druhá myšlenka, o které bych ráda hovořila, se týká digitální demokracie. Já si myslím, že potřebujeme vytvořit strukturovaný evropský online veřejný prostor, který by sloužil k informování, zapojování občanů, umožnil by občanům elektronickou cestou se podílet na rozhodovacím procesu. Já si myslím, že s vytvořením technologií nebo s vývojem technologií, které jsou přítomné ve všech oblastech našeho života, od nakupování přes bankovní převody. Je také na čase, abychom provedli takovou revoluci v této sféře demokratické účasti. A myslím si, že řešení pro větší demokracii, lepší propojení mezi občany a institucemi to mohou být právě digitální nástroje. Může to být online hlasování nebo online konzultace ohledně rozhodovacích procesů. A právě to je situace, kde teď mladí lidé jsou a celá společnost, všichni jsou online. A takovéto nástroje se dostatečně nepoužívají, jak na národní, tak na evropské úrovni. A nejběžnější výmluva je, že chybí infrastruktura a také otázky bezpečnostních rizik, bezpečnosti internetu. A proto bych byla ráda, abyste vy ve výboru ITRA v Evropském parlamentu provedli průzkum v tomto poli a abyste předložili návrh na vytvoření takovéto struktury, která nám umožní bezpečně používat online nástroje a vytvořit takový online veřejný prostor pro všechny evropské občany. Děkuji. Děkuji, Alexandra. Velmi důležité téma, složité také. Další myšlenka kterou nám nyní navrhne Patrick Henley, se týká investic do digitální ekonomiky. Patriku, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Děkuji vám, paní předsedkyně. Myšlenka investic do digitálních technologií eh, patří k hlavním tématům eh, diskusí z poslední doby, když hovoříme o možnostech, které nám technologie nabízejí, eh, vůbec pokroky v technologiích, které eh, také jsou známkou toho, jak účinná může ekonomika být. Samozřejmě hospodářství se mění a všichni si uvědomujeme, jak rychle digitální svět roste. Zaznamenáváme tady obrovské změny, například od doby arabského jara byl zaznamenán obrovský rozvoj malých a středních podniků, které představují 70 zaměstnanosti ve světě a proto právě tyto malé podniky investují do digitálních technologií, díky tomu také mohou konkurovat společnostem velkým. A Vidíte, proč právě velké společnosti investují velké částky do digitálních technologií. Richard Branson před pár dny oznámil, že připravuje společnost, která uvede na oběžnou dráhu více družic, než jich tam v současné době je a bude to nejenom proto, že to je tedy pěkná myšlenka, ale také proto, že je to něco, co může výrazně pomoci hospodářství jako takovému. V USA také vidíme projekty jako Google Fiber, které v souvislosti se situací, kdy si další poskytovatele uvědomují, že je dobré eh, nabízet internet vysokých rychlostí za nízkých nákladů, protože eh, ono to potom už tolik nestojí, jakmile vznikne ta investice. Grazie te, Patrike. Děkuji tě, Patriku. A poslední myšlenka sedma, která je nám dnes ráno představena, To nám předloží Osiris Heppel a týká se to internetové bezpečnosti. Můj návrh je při... Můj návrh je přijmout zákon, který by zavazoval firmy, které pracují se soukromými daty, aby měli jasnější podmínky, které musíte akceptovat, abyste mohli použít jejich software. V tuto chvíli je to často tak, že když chcete používat nějaký software, tak producent dá podmínky, které jsou zbytečně dlouhé a složité. Dává to tak producenti možnost někde do té obrovské hromady informací dát klauzuli, která říká, že akceptování podmínek akceptujete také to, že mohou používat tyhle informace, mm, sdílet to s třetími stranami a používat to pro komerční účely omezení eh, délky podmínek by pomohlo spotřebitelům. Myslím, že nikdo tady nečte 100 stránek dokumentů předtím, než kliknou na tlačítko OK. Grazie, grazie. Eh. Děkuji. Vidíš reakce kolegu? Myslím si, že to byl pro ně zajímavý impuls. Poprosila bych nyní kolegy, aby reagovali svými vystoupeními na tyto čtyři myšlenky tohoto druhého panelu. Všechny velmi konkrétní, velmi přesné a také podrobné. Prosím. Kapil, prego. Danke, danke. Kapl. Ausführungen. Děkuji za uh, to, co bylo řečeno k digitální agendě, to je velmi důležité. Já tady vidím velkou oblast schody. Mluvilo se o tom, o bezpečnosti sítí, eh, o právo, eh, autorské právo a podobně. To jsou velká témata, kterými se parlament zabývá. Mm-hmm jak řekl komisař Ettinger, tak autorské právo tady budeme hledat řešení, bezpečnostní sítě také, telekomunikační balíček s zrušením roamingu, to jsou témata, které eh, chce řešit lotyšské cednictví. Eh, Lotyšský ministr řekl, že chce, aby do tří let roamingové poplatky byly zrušeny. Mně se líbil ten návrh, eh, ten volný přístup Estonsko je skutečně tady takovým pionýrem, současně i Lotyšsko. A potřebujeme ten volný přístup všichni. A i tady by Evropský parlament měl přijmout příslušnou iniciativu. Velké téma, o tom mluvil také Patrik. Investice do inf- digitální infrastruktury stojí peníze. Tady se plánují iniciativy v rámci Junkrova balíčku, to je těch 315 miliard do evropské ekonomiky v příštích třech letech. Část z toho by měla být na rozvoj digitální infrastruktury. Eh, tu interoperabilitu a pokrytí eh, digitální unie bez toho by nebylo možné. Takže pracuje se na tom a jsem ráda, že eh, iniciativy mladých jdou tím směrem těm, k těm tématům, jaká se už v parlamentu projednávají. Kolega Zorino, prosím. Hmm. Já chci především popřát hodně štěstí eh, mladým lidem, kteří nám prezentovali tyto mm, báječné myšlenky. Je dobré, že v ITRE projednáváme dvě velké témata, to je z energie a digitální svět. A to jsou nové takové motory růstu zaměstnanosti v Evropě a možná také, když nová mm, no, nová vlastně technologická rovnováha na globální úrovni. A tato myšlenka tyto myšlenky mají podporu 6 tisíc mladých, kteří se, kteří se šli ve Štrasburku. My jsme eh, zjistili z vašich příspěvků, že musíme myslet na to, že v digitálním světě budou muset stát, budou muset být technologie k dispozici, je tam mnoho příkladů, jak to udělat a poté musíme také připravit uh, Eh, další eh, osoby, nejenom mladé. Musíme dbát na to, aby i také starší lidé eh, k tomu, se k tomu dostali. Potřebujeme možnosti přístupu a také demokratický, demokraticky se to musí rozvíjet. Dále chci upozornit na některá nebezpečí digitální demokracie. Ta je velmi zajímavá, ale když jsou rozdíly v přístupu, v kvalifikaci, tak potom by to vedlo k tomu, že digitální demokracie by vedla jaksi dvojí vylučování. Ten, kdo by byl lépe připraven, měl lepší přístup, by měl větší sílu a moc, i ekonomickou, což je zvýhodňování digitální demokracii a znamenalo by to vyloučení jiných. Takže je absolutně klíčové, aby to bylo k dispozici, aby byla příprava a aby se to rozvíjelo. Děkuji vám za vaše myšlenky, za vaše návrhy. Grazie, grazie. Děkuji. Pokud se někdo další nehlásí o slovo, tak já bych také doplnila jednu takovou poznámku pro Alexandru. Týká se to právě digitální demokracie. Je zde spousta příležitostí, jak se ještě více zapojit a tyto možnosti je třeba využít. Ale je samozřejmě třeba dát si pozor na bezpečnost a na záruku, aby výsledky této digitální demokracie potom byly skutečně odrazem stavu věcí. Je to tedy velmi důležité téma. Nám bylo navrženo, abychom to proskoumali, abychom zjistili, jaké jsou dopady a možnosti. A nyní podle programu a prosím kolegy, aby věnovali trošičku pozornosti tomu, co se zde odehrává, protože dnes máme mimořádnou příležitost pohovořit si s evropskými občany, takže si myslím, že je důležité, abychom tomuto okamžiku dali jeho příslušnou hodnotu. A prosím také zaměstnance. Tak podle programu naši tři řečníci Dostanou slovo ještě každý na minutu a potom Alexandra uzavře celé vystoupení. V této minutě reakcí dám slovo nejdříve Alexandře, pak Patrikovi a nakonec Osirisovi. Prosím. Thank you, sir. Um... Děkuji vám a děkuji mnohokrát za vaše eh, podněty a diskusy s námi. Já bych ráda na úvod zmínila a eh, reagovala na slova eh, pana Zorňa, eh, co se týče rozdílů v participaci v digitální ekonomice, což může vést k určité diskriminace. Rozumím vašim obavám, ale zároveň se domnívám, že by to mělo mít spíše opačný efekt. Pozorujeme totiž, pokud pokles tra- účastí v tradičních politických aktivitách, například účast ve volbách, je velmi nízká, zvláště u mladých. Málo se zapojuje do práce v politických stranách, pouze 2%, 2% mladých jsou členy jaké politické strany, proto tato občanská participace se přesouvá na internet. Odehrává se online a digitální nástroje samozřejmě Eh, nemohou nikdy eh, klasické hlasování nahradit. Pokud někdo například přístup na internet nemá, tak celé jistě musí mít možnost hlasovat tradičním způsobem. Ale i přesto se domnívám, že digitální demokracie představuje velkou šanci do budoucna, a zároveň umožní snížit diskriminaci, zvýšit transparentnost a zlepšit přístup většímu počtu jednotlivců, různým konzultancím, rozhodovacím a připomínkovacím procesům mnohem více, než pokud použijeme tradiční způsoby, kde se to často odehrává za zavřenými dveřmi. Děkuji a slovo má Petr Kennedy. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Abych se vrátil ke slovům paní Kapel. Ano, eh, četl jsem si tyto plány a vím o tom, že eh, se připravují investice do digitálních technologií. Ale jedna věc, která často zůstává opomenuta, je, že se to týká nás všech, že lidé jako já se snaží pomoci, nebo lidé jako vy, představitelé evropských institucí, se také na tom podílejí a myslím, že i řada společností se bude snažit zapojit tam, kde to bude možné. A samozřejmě je také řada společností, eh, které získávají velký přínos právě z digitálních technologií a jsou připraveny investovat a pomáhat tam, kde to lze. To znamená, že nemusí všechno vycházet pouze z peněz daňových poplatníků. A také rozumím tomu, jak rychle změny v digitálních technologiích mohou výrazně eh, prohloubit rozdíl mezi lidmi, třeba těmi, kteří technologie používají a těmi, které je moc používat neumějí. Ale uvědomme si, že nově vznikající technologie jsou vytvořeny tak, aby byly co nejjednodušší a v tomto smyslu nejpřístupnější všem. Děkuji. Děkuji a poslední vystoupení Osiris Heppel, který má k dispozici zhruba minutu, aby řekl své závěry. Thank you for your Děkuji vám za pozornost a děkuji také eh, rakouským, rakouské poslankyně za reakci na můj návrh a také za příklad Lotyšska. Ano, vstupujeme do společnosti, kde je stále více internetového přístupu, stále dostupnější Wi-Fi zdarma a z pohledu mládeže si toho velmi ceníme. E, to, že máme přístup na internet, se stalo podstatnou součástí našich životů. Máme to v našich životech, ale také bychom to rádi měli v zahraničí. Eh, s tím, že se Evropa eh, den ode dne stále více integruje a stále je tam Wi-Fi eh, přístupné všude, to je něco, co nám velmi prospívá a proto bych byl rád za partnerské ujednání s velkými internetovými společnostmi, protože to pomůže pro ně, jim, nám i celé Evropě a konkrétně mládeži. Děkuji. Naše práce na tomto setkání se blíží ke konci a já bych dala na závěr slovo mladé Polce Alexandře Klučka, aby řekla pár slov závěrem ohledně toho, co vlastně tato akce AI spustila, jak to vypadalo na začátku, teď je zde tedy těch sedm parlamentních zasedání v sedmi výborech a jak to bude dále vypadat. Prosím, Alexandro. Thank you very much. Um, dear members of your... vážení poslanci. Já vám chci především poděkovat jménem všech mladých, kteří se účastnili eh, Evropského setkání mládeže. Děkuji za tyto prostory, které jste nám poskytli, za možnost s vámi i diskutovat a obzvlášť chci poděkovat těm z vás, kteří tady s námi jsou od samého začátku. Já věřím, že dnešní slyšení je jaksi první krok ehm, směrem k angažovanosti s mladými lidmi. My počítáme s vaší podporou, že s akceptováním našich návrhů a ve skutečné implementaci. Často ehm, mladí lidi jsou považováni za budoucnost, ale oni jsou vlastně přítomnost, jsou schopni spolutvářet realitu okolo sebe a angažovat se v dialogu s vámi a hledat řešení změnám, eh, kterým Evropa čelí. Takže doufám, že vaše práce, eh, že budeme dále se účastnit vašich práce, konsultací, eh, budeme zváni na další slyšení. Také bychom si přáli, abychom úzce spolupracovali nebo aby jste se připojili k mm, interskupině pro mládež, která v současnosti pracuje na záležitostech týkajících mládeže. Ten, to evropské setkání mládeže byl jakýsi precedent. Šest tisíc mladých přijelo do Štrasburku v květnu a byla to vynikající příležitost, jak vytvořit eh, občanskou společnost mladých. Proto spoléháme na vaši podporu eh, pro opakování této akce v roce 2016 a 18 a také počítáme s vaší velkou přítomností, vaší velkou účastí na těchto akcích. Prosím, aby jim to někdo přeložil. Kolegové, kteří se otáčejí zády k těmito mladými, aby odešli. Rubiku, přeložím to. Credo una forma Já si myslím, že forma respektuje chci je poslechnout a otočit se k ním čelem. Oni pracují dnes s námi, jsou tady proto, aby pracovali s námi. Pokračuje Alessandro. Thank you very much uh, for the uh, indeed needed intervention. Um, děkuji. Já už jsem v podstatě řekla všechno, co jsem chtěla. Takže skutečně doufám, že eh, nebo počítám s vaší angažovaností, s aktivní spolupráci s mladými a doufáme, že se s vámi promluvíme častěji. Děkuji vám. A já se připojuji k tomuto potlesku velmi zaslouženému, abych zdůraznila, jak Mimořádná byla vaše dnešní účast na našem zasedání. Byl to skvělý příklad toho, jak se mladí chtějí účastnit na životě institucí a já vás ujišťuji, že toto nebude promarněno. My využijeme ten váš příspěvek a především bych bych vás ráda požádala, abyste předsednictví našeho výboru, předsedovi Buskovi, písemně poslali vaše návrhy, vaše myšlenky a ujišťuji vás, že je dobře využijeme, to znamená seznámíme s nimi všechny kolegy, kteří neměli tu příležitost vyslechnout si vás dnes dopoledne přímo, protože vaše myšlenky jsou relevantní pro naši práci, jsou inovativní a myslím si, že mohou být užitečné pro nás všechny. A nejsou to formální slova, já to říkám opravdu s přesvědčením. A vy jste slyšeli, že ten, kdo si vás vyslechl, si skutečně uvědomil důležitost vašeho příspěvku. Takže my eh, si přisvojíme ty vaše myšlenky a budeme z nich vycházet při naší práci. Ještě jednou tedy děkuji za vaši přítomnost. Chci říci, že je to taková etapa, jak říkala Alexandra i ostatní. Je to jen etapa cesty, která pokračuje, protože oni zastupují 6 tisíc mladých, kteří se sešli ve Štrasburku. Ráda bych vám vysvětlila, že tady trochu ten pohyb, eh, který jste tady dneska viděli, je způsoben s tím, že teď se chystáme na velmi důležité hlasování. Budeme diskutovat, nebo tedy hlasovat o zprávě kolegy Tajányho Velmi to souvisí také s tím, co jste říkali ohledně energetiky a klimatu a průmyslového tématu. Takže dnes to, co jste slyšeli, to nebyl nějaký rozmar, byly to diskuse o tom, jak budeme hlasovat za pár minut. Takže ještě jednou děkuji a omlouvám se, že třeba někdo vám nevěnoval úplnou pozornost, ale je to způsobeno tím, že máme před sebou opravdu velmi důležité hlasování. Ještě jednou vám děkuji a opravdu si velmi ceníme vašeho příspěvku a určitě to budeme dále šířit, až si ty vaše myšlenky přečtou ostatní, tak si uvědomí, jak mimořádná byla ta vaše dnešní přítomnost. Ještě jednou děkuji. Eh, Vážení kolegové, dámy a pánové, začněme hlasovat. A nejprve testovací hlasování. Prosím, zaveďte hlasovací kartičku. Já nepoužívám, mám to tady prázdné, ale vy tam zasaďte kartičku a budeme hlasovat. Moje Otázka zní, je to elektrické, elektronické hlasování. Líbí se vám výbor I tre? Odpověďte ano, ne, nebo se zdržte. Prosím. Too many. Příliš mnoho. Vážení přátelé, Michale, můžete odejít. O čtyři víc, navíc. Uh, three too many. Tři navíc. It's up to you. Yeah. Difficult, yeah. I, I, we didn't have some, uh, uh it's too, too many. My God. O dva navíc. A další výsledek bude zřejmě o jednoho navíc a pak už nula. A teď je to pořádku. A výsledek 53, 6 proti a 4 se zdrželi docela dobrý výsledek. Další otázka bude znít, jestli se vám líbí Evropská unie. No, ale to bude až na příštím hlasování. To není tak snadné. Tak, začneme. Jak víte, velice důležitá zpráva zpráva Antonia Tajanyho, zřízení a provozování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a změna směrnice. Začínáme pozměňovací návrh 16. A přejdu do polštiny. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisový poz, poz, kompromisní pozměňovací návrh 1a. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky. Vote is open. Zahajuji hlasování. One EPP too many. One EPP too. Jeden člen EPP navíc. Fine. Končím hlasování. Uh, 30 hlasovalo pro, 32 proti, 3 se zdrželi. Zamítnuto. Kompromisní návrh 1b. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to opět eh, ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Omlouvám se, máme tady ještě jednoho člena EPP navíc. Teď je to v pořádku, končím hlasování. 32 pro, 31 proti, 2 se zdrželi. Prošlo. Je to přijato. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Prošlo. Sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 67 odpadá. Pozměňovací návrh kompromisní 2b. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 2a. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Dvě A. Jeden člen EPP navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 110. Kdo je pro? 62 chcete ověřit. 62. Ověříme. elektronické ověření. EPP má člena navíc. V pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? 110. 110. Elektronické ověření. Zahajuji hlasování. Jeden člen EPP navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Takže 60. Ověříme. Zahajuji hlasování. Jeden člen EPP navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 95. Ústní pozměňovací návrh od ALDE, liberálů. Vy jste proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže zde není žádný ústní pozměňovací návrh v tom případě. A teď máme pozměňovací návrh 95 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě jeden EPP navíc. To je typické. Teď je to v pořádku, končím hlasování. Přijato. Kompromis 3a. Kdo je pro? Kdo je proti? Musím to elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. pořádku, končím hlasování. Je to zamítnuto. 3B. Kdo je pro? Kdo je proti? To se to musím ověřit. Omlouvám se. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 3C. Kompromisní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Omlouvám se, zase to musím ověřit. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Je to zamítnuto. 82. Ano, 82. Pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Také zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 1C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato, řekl bych. A nyní 91 a 92, ty jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 93, kdo je pro? Kdo je proti? Také zamítnuto. 94, kdo je pro? Kdo je proti? Musím to ověřit elektronicky. 94. Končím hlasování. Přijato tentokrát. A teď pozměňovací návrh 112. 14 je stažena, ano, takže 14 stažena. 112, pozměňovací návrh 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto také. 83. 84. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Také zamítnuto. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. No přijato. Velký rozdíl. Prosím vás, zvedejte pořádně ruce. 108. To bylo identické, takže 11. Pozměňovací návrh 11. 11 a 12 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Pravděpodobně zamítnuto, ale musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 4. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Jeden EPP navíc. Děkuji. Končím hlasování. Přijato. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď hlasujeme o kompromisním pozměňovacím návrhu 6b. Kdo je pro? 6b. B. Jako buzek. 6b. Kde proti? Elektronické hlasování. Končím hlasování. Ano. Přijato. A teď pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je pro 24? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Měli bychom 24 ještě ověřit? Prosím, ověřme. Zahajujeme hlasování. Končím hlasování. Hm? Je to přijato. 24 přijata. Co jsem říkal? Vážení kolegové, Kompromis 8. Kompromis 8. Kompromis 8. Jste si jistí? Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, ověřím to. Zahajuji hlasování.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 Pokud je ústní pozměňovací návrh, jak jsme se dohodli se stínovými zpravodaji, tak jsem se rozhodl odstranit veškeré odkazy na článek 10 bis směrnice ETS. Jedná se o transsektoriální oblast. Takže hlasujeme s tím ústním pozměňovacím návrhem. Pozměňovací návrh 3 plus ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. 45 zamítnuto. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 49 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto, zamítnuto. Stálo to za ověření. A teď 48 a 6, oba dva odpadají. Šestka je stažena, 48 odpadá. Takže teď přistoupíme ke konečnému hlasování. Prosím. Děkuji. Můžeme prosím o dvě minuty odročit? Před závěrečným hlasováním, abychom konsultovali naši frakci. Right. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Vážení přátelé, dámy a pánové. Já jsem vás žádal, abyste neopouštěli svá místa a já jsem odešel jako první. Takže vám odpouštím, protože to bylo potřeba zjistit, co dělat takto důležitém hlasování. Náš hlavní poradce mě poradil, že bych změna z polštiny eh, a angličtiny na angličtinu by byla lepší, takže myslím, že má pravdu. Takže je škoda, že nemohu používat svoji mateřštinu. Je to pro mě složité, ale dobře, budeme pragmatičtí a uh, Madam, prosím. Vážený pane předsedo, já si myslím, že jako předseda výboru máte právo hovořit polsky. Ale já jenom chápu názor vašeho poradce, protože buď musíte mluvit pořád polsky, ale jestli vás mohu požádat o jednu věc. Když děláte ověřovací hlasování, Poslouchejte mě, prosím. Když děláte ověřovací hlasování, tak řekněte vždycky, o čem hlasujeme, protože my nejsme vždycky příliš soustředění na to hlasování, když se zvedá ruka, ale když provádíme elektronické hlasování, tak je to nutné. Já si nestěžuji, všechno je v pořádku. Last voting. Nyní poslední hlasování, to bude elektronicky k celému, k celé zprávě. Pan, zpráva pana Antonia Tajány. Elektronicky. Otevírám hlasování. Jsem rád, že jeden pracoval, hlasoval jeden navíc tedy. A teď je to v pořádku. Mohu uzavřít hlasování? Ano. Mhm. Zamítnuto. historical voting. Historické hlasování. Vidíte, že to je velmi významný výsledek. Velice významný výsledek. Nejen konečné, závěrečné hlasování bude důležité, ale také veškerá další hlasování. Je to velmi důležité. To je asi nejdůležitější signál k tomuto balíčku z výboru ITRE. Každé hlasování ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu je důležité. A jak, když chcete, tak můžeme pokračovat dál. Omlouvám se, pane Buzek. Pan Tajány nyní nemá mandát, takže to nemůžeme dělat. To stanovisko bylo zamítnuto. Dobře, projednáme to dál. Je to velmi důležité zohlednit to závěrečné hlasování. Je to zamítnuto, souhlasím. Přejdeme k dalšímu bodu. Jste připraveni? Dobře. gentlemen, uh, may I ask you for, for five minutes break? Minut překážka, prosím. Pokud chce ně, někdo by nechtěl zůstat s námi, tak musí opustit místnost pro Bůh. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dovolte, abychom začali dalším bodem pořadu jednání. Uh, prosím, opusťte tuto místnost pokud se vás netýká další bod. Kolegové z ALDE, goodness. You see, so hot discussion. Uh, next voting will be in next month so we will enjoy such a hectic atmosphere once again probably. Takže příští hlasování bude příští měsíc, takže pravděpodobně se bude opakovat podobně hektická atmosféra. Děkuji a začneme s dalším bodem pořadu jednání. Bod číslo 13. Předsednictvo Rady Evropské unie návštěval lotyšské eh, ministrině Dany Rajžnice Ozola, lotyšská ministrině hospodářství, eh, zodpovědná za průmysl, energetiku a konkurenceschopnost. Vítejte, paní ministrině. A já se vám chci omluvit za tuto horkou atmosféru a malinké spoždění. Chci vás požádat, abyste prezentovala priority lotyšského předsednictví k průmyslu, energetice a konkurenceschopnosti. Tyto tři body. A budeme mít asi hodinu. Můžu vás tedy požádat o e, prezentaci na 10 minut. Madam, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vy máte za sebou velmi důležité hlasování a jsou tady velké emoce, ale já jsem velice ráda, že mám příležitost e, tady být v výboru ITRE a prezentovat priority e, lotyšského ruského předsednictví v oblasti energetiky, konkurenceschopnosti a průmyslové politiky, jak už pan předseda řekl. Mm, dnešní svět se dramaticky mění velkým rychlým tempem s velkou dynamikou ve všech dimenzích lidského života, což vytváří obrovský mm, dopady na budoucnost, blahobyt, bezpečnost občanů a konkurenceschopnost Evropy. Víme, že tedy e, svět je stále menší. Um, co týče politické vůle a konkrétních kroků, já chci přispět e, propagací společné agendy evropské vlastně mé kompetence v příštích šesti měsíců. Vážení poslanci, dovolte, abych začala energetickou politikou. Hlavní téma eh, za lotického předsednictví bude rozvoj eh, odolné energetické unie. To je komplexní, mm, silný projekt, který bude mít velký význam pro udržitelnou a pragmatickou evropskou energetickou politiku. Přitom eh, se těšíme na konkrétní diskuse o těchto koncepcích a úspěšná energetická unie by měla konsolidovat naše úsilí v několika aspektech a ty jsou následující. A e, to je mm, funkční energetický trh, energetická governance e, s, s regionálními korporacemi, dále odolnost vůči možným přerušením, narušením dodávek a to se může zajistit využívání místních zdrojů obnovitelných zdrojů, posílením solidarity, diverzifikací dodavatelských cest a e, přizpůsobením poptávky a vytvořením koordinované energetické politiky. To je jistě proces, kde chceme, kam chceme zahrnout všechny aktéry v energetickém sektoru, před několika týdny, 6. ledna, proběhla konference k energetické unii, mm, eh, kde se sešlo 400 profesionálů a cílem bylo projednat koncepce energetické unie, protože mohou být různá chápání té koncepce s cílem zajistit dostupnou, udržitelnou energii pro spotřebitele. To je takzvaný ryšský proces Eh, vytváření energetické unie. Také se těším na plodné diskuse a chci vá, všechny vás vyzvat, abyste se připojili k té konferenci. Ráda bych vás tam viděla. Opakovalo se mnohokrát, ehm, že koncepce energetické unie by neměla duplikovat stávající existující rámce. Energetická unie by měla přenést energetickou politiku na vyšší úroveň efektivity. Implementační akční plán proto musí být komplexní, aby irský proces byl prospěšný energetickému eh, sektoru. Jedno z naléhavých témat je eh, budování důvěry a solidarity mezi členskými státy v případě mm, narušení dodávek. To je velmi urgentní téma Proto pracujeme mm, na diskusích o infrastruktuře, abychom zajistili funkční celoevropský energetický trh, protože energetické toky nekončí na hranicích EU. Koordinovaná evropská e, diplomacie je potřeba, další rozvoj globálních energetických trhů se rovnými podmínkami. Předsednictví udělá všechno pro mm, koordinovaný, no, koherentní evropskou pozici v energetických klimatických záležitostech v roce 2015 na říži. Eh, diverzifikace tras dodávek, obnovitelné zdroje, eh, zmírnění poptávky s důrazem na výzkum a vývoj z hlediska konkurenceschopnosti a nezávislosti Evropské unie jsou důležité. Také se zaměříme na řízení, zprávu, navrhneme hlavní východisko, to měla být regionální dimenze spolupráce. Pozitivní zkušenosti Baltského moře, plánu propojení je velmi užitečný příklad pro další regiony Um, to tedy k energetické unii. Co se týče závislosti na externích zdrojích, tak lotyšské předsednictví vítá, že ehm, strategie energetické bezpečnosti je e, tématem e, projednání hlav států. Musí tedy se to řešit na nejvyšší úrovni, dokud nebude dosaženo významného pokroku a po naučení ze zkušeností na konfliktu Ukrajiny, Ruska a podobně. Proto jsme vděční za intenzivní práci Evropského parlamentu na toto téma, včetně zprávy o vlastní iniciativě. E, včera proběhla plodná diskuse a mohu vás ujistit, že větší pokrok v rámci um, energetické bezpečnosti bude důležité i pro lotyšské předsednictví. To je tedy obecně k energetice. Bude se o tom jednat na Radě pro energetiku, na Evropské radě v březnu a červnu se závěry konkrétních akcí, kde již probíhají přípravné práce. Dámy a pánové, nyní dovolte, abych přešla k průmyslu, protože všichni chceme podporovat růst, vytvářet pracovní místa a podporovat konkurenceschopnost. Industrializace a Průmyslová konkurenceschopnost je společnou prioritou. Lotyšské předsednictví se zaměřuje na digitální jednotný trh, digitální transformaci oboru, přístupu k financím a implementaci průmyslového mainstreamingu. My věříme, že v rámci agendy Mm, digitalizace průmyslu by se měly více využívat digitální nástroje také pomocí lepší e regulace. EU, pod, regulace. EU potřebuje politické průmyslový leadership pro urychlení digitální modernizace a mm, by nedocházelo k úniku mozku z EU. Digitální agenda je známý, známá koncepce a lotyšské předsednictví by chtělo dosáhnout nějaké konkrétní výsledky této věci. Tady vás chci informovat o nějakých aktivitách, které proběhnou během předsednictví, jako příspěvek k dalšímu rozvoji průmyslové politiky. Je to jednak politická debata o budoucnosti digitálního jednotného trhu v Radě pro konkurenceschopnost 2. března. Výsledky mm, by měly ukazovat příležitosti a výzvy e, průmyslu v digitálním prostředí. Kromě toho Budeme klást důraz na digitalizaci evropského průmyslu a digitální podnikání během neformálního setkání ministrů pro konkurenceschopnost 26. a 27. března v Rize. To hmm. neformální eh, příležitost je možnost vyměnit si myšlenky a názory v konkrétních krocích, aby evropský průmysl mohl využívat digitální potenciál um, zohlednění výsledků, tak uh, eh, přednictví bude organizovat um, ehm, 28. května na Radě pro koncil rozchodnosti měnu názoru s možností závěru, eh, přijetí závěru Rady. Doufám, že to tedy bude vstup, který umožní rozhodování o strategických cílech a zájmech Eh, se týče digitálních aspektů průmyslové konkurenceschopnosti. A eh, dále přístup k financím, což je výzva pro evropské podniky a hm, úzké zdroje financování, které činí podniky zranitelnými vůči eh, změnám na trhu. Předsednictví chce řešit tento problém. V červnu v Rize bude proběhne týden eh, který eh, jednání na toto téma. Se týče efektivního využívání stávajících a nových finančních nástrojů a dopadných opatření pro podniky, tak statistiky ukazují, že ty firmy stále využívají hlavně banky jako zdroj financování více než 60 tak tady musíme hledat nové, nové cesty tím bych toto opustila a na závěr chci říci, že lotyšské předsednictví bude eh, sledovat principy transparentnosti, efektivity, otevřenosti a ráda zodpovím na vaše otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní ministrině, za prezentaci a nyní si vyslechneme koordinátory. Eh, za EPP, prosím. Děkuji mnohokrát. Já přejdu do lotyštiny. Ono by bylo zvláštní, kdybych s naší eh, paní ministriní hovořil cizím jazykem. Děkuji mnohokrát eh, za tuto velice konkrétní prezentaci o cílech lotyšského předsednictví, která se vztahuje k problematice energetiky a průmyslu. Já bych se rád zeptal na energetiku víceméně. Vím, že tam jistě padne řada otázek na uh, Eh, další témata. Pokud se podíváme na Evropu obecně, jsme závislí eh, z 53%, a to je rostoucí trend, eh, na těchto zdrojích energie největším dodavatelem je Rusko. My jsme tedy závislí v Evropě na Rusku. A to zvláště východní část Evropy. Ale obecně lze říci, že celá Evropa závisí na ropě a plynu a právě eh, Rusko, náš dodavatel, je eh, zra- ne, stabilní, konkrétně teď probíhá válka s Ukrajinou a podobně. Proto se chci zeptat na následující věc, jaká by měla být reakce, odpověď Evropské unie dlouhodobě, aby se situace zlepšila, tak abychom jako kontinent nebyli tolik závislí na jedné dodavatelské zemi nejenom, že je nedemokratická, ale také velmi nestabilní a zaznamenáváme tam externí agresi, kterou vykazuje. Děkuji vám, pane kolego, za SAD. Paní Kathleen van Brent. Děkuji vám. Eh, pane předsedo, a vítám paní ministrině na výboru ITRE. Moje otázka se bude týkat také energetiky, protože to považuji za jedno z nejaktuálnějších témat a e, skutečně energetická unie je nyní ohlášena e, do konce února a jak víte, e, tak samozřejmě v této souvislosti máte možná minimalistický názor, ale měli bychom se zaměřit na to, že bychom měli být více nezávislí na zbytku světa a samostatní. Ale je to také téma, které je Eh, tématem pro naši politickou skupinu, že musíme využívat energetickou unii, abychom eh, vyřešili tyto problémy. Samozřejmě je to problém, a činí nás to zranitelným, my tedy z geografických a geopolitických důvodů, ale pak musíme myslet na eh, záležitost energetické chudoby. Řada občanů má problém zaplatit poplatky za energie. A to znamená přístup k energii, která je finančně dostupná, ale také trvale udržitelná, aby se lidé nemuseli uchylovat k fosilním palivům. To má velký význam. Přístup tedy k trval udržitelné a finančně dostupné energii. To je něco zásadního a je škoda, že jste také nezmínili. Problematika změny klimatu má velký význam a nemůžeme se věnovat jenom jednomu z těch témat, ale měli bychom to řešit společně. A samozřejmě uvědomme si, že to je něco, co lze pojmout společně. Není to problém a myslím si, že hlavní témata by měla být také páteří energetické unie, tedy energetická účinnost, protože jak víme, nejlevnější energie je ta, kterou nepoužijeme. Ta je také nejčistší. A Samozřejmě logické je, že potřebujeme také více obnovitelných zdrojů a dlouhodobě bychom tedy měli mít tuto energii dlouhodobě. E, možná tomu říkám e, trošku naivně, že dlouhodobě, ale měli bychom se na to soustředit. E, problematika energetické unie je také důležitá. Úlohou parlamentu je že je důležité zaměřovat se na legislativní práci, tedy Eh, aby se toto neodebralo tím, že se odeberou kompetence parlamentu a bude se jednat pouze bilaterálně a jinak. A pak mám ještě konkrétní otázku eh, k vašemu předsednictví. Eh, co bude hlavním legislativním návrhem pro energetickou unii, ale co bude v rámci té energetické unie, jak se navrhuje hlavním legislativním návrhem? Například energetický a klimatický balíček. Ehm, děkuji vám, říká říká předseda. Velice zajímavý projev, ale rád bych vás poprosil, abyste eh, hovořili stručněji. Pan Turmeš, prosím. Ono není snadné být stručný, protože je ta problematika tak složitá. Paní ministrině, děkuji vám za to, že jste přišla na půdu našeho výboru. Jedno téma, které v souvislosti s energetickou unii vyplývá velmi jasně, že nelze mít energetickou unii bez Evropského parlamentu a dostali jste jistě um, také dopis řady poslanců, kteří žádají o ujištění, aby to nebyl jakýsi britský lístek, kteří si přejí prostě um, energetickou unii bez jakéhokoliv řízení a to by naprosto obešlo Evropský parlament a byl by to pro problém. E, samozřejmě diskutujeme o tom, setkali jsme se s Světovou organizací pro energetiku na dalších fórech a vyplynulo z toho, že obnovitelné zdroje energie e, je e, možnost s nejnižším rizikem. A já tomu rozumím tak, že obnovitelné zdroje energie musí sehrávat důležitou úlohu také v první dimenzi energetické unie, a to je mm, bezpečnost energetická. A podle mého názoru to je také jediná cesta, jak překonat uh, Eh, různé národní energetické politiky a snahou členských stát se stále eh, zapojovat do energetického mixu. Já si myslím, že eh, konkrétně v baltských státech energetické energetický plán byl velmi úspěšný, i když v oblasti LNG byly třeba určité obtíže. A myslím si, že jeho východní Evropa po té katastrofě za několik málo let si také uvědomuje, že potřebujeme regionální spolupráci. A nejde jenom o tranzit zemního plynu. Je toho tam víc. Je potřeba se zaměřovat na energetickou účinnost, na úspory a podobně. A poslední věc, pan Ševčovič byl v Moskvě minulý týden. A já mám pocit, že Eh, uvědomme si, pan Ševčovič je místo předseda Evropské komise a vlastně Ehm, myslím si, že ne, byl přijat důstojně. On se snažil eh, obnovit dialog s ruskými úřady, ale nedostalo se mu dostatečné pozornosti médií a takové zacházení ze strany Ruska nemůžeme akceptovat. Chci se tedy zeptat, jaký postoj k tomu máte, k tomu velmi nezdvořilému, pokud to řeknu mírně, a nekonstruktivnímu postoji ruské vlády. Myslím si, že energetická unie ehm, je na jedné straně musíme si uvědomit, že Rusko není spolehlivým partnerem a musíme pomoci střední a východní Evropě, aby vyřešilo problematiku s vytápěním. Pokud eh, máme neefektivní systémy komunálního topení, eh, nedostatečnou izolaci domů, pak vás může Rusko vydírat. A tomu se musíme vyhnout. Na co zaměřovat energetickou účinnost, jak zajišťovat investice, jak to vyřešit v praxi. Děkuji vám. Thank you very much, Claude. Děkuji, Claude. Neoklis Silikiotis, Já bych eh, rád trošku změnil téma. Myslím si, že v budoucnosti budeme mít příležitost hovořit eh, podrobněji o energetické unii. Vážená paní ministrině, pokud jde o vaše priority, tak se hovoří o tom, že by se usnadnil přístup k financování malých a středních podniků. A říká se také, že programy COSME a Horizon 2020 musí fungovat tak, aby usnadnili přístup malých a středních podniků k financování. Tento týden pro inovativní podniky, o kterém jste hovořila, aby se uvolnily také tyto finanční nástroje, to je určitě pozitivní věc. Ale to vše nestačí. Měli bychom se zamyslet také nad jinými opatřeními na podporu malých a středních podniků, abychom jim pomohli čelit eh, řadě problémů, které souvisí s přístupem k financování. 98% podniků Evropské unie představují malé a střední podniky a 92% mikropodniky, které musí čelit ještě větším problémům. A víme, že ekonomika v Evropě je založena právě na těchto malých a středních podnicích, které mohou vytvářet také více pracovních míst. Jaká opatření hodláte přijmout, abyste zaručila přístup těchto malých a středních podniků k financování na základě programu Evropské unie? musíme mít eh, na paměti tyto malé a střední podniky a mikro podniky, protože ty potřebujeme k tomu, abychom oživili naši ekonomiku a chránili pracovní místa. Chce předsednictví společně s komisí a parlamentem podpořit nové programy na podporu malých a středních podniků či mikropodniků? Děkuji. Thank you very much. Uh, Madame Kappel. Děkuji, paní Kapel. Danke, Frau Děkuji, Paní ministrině, já se chci vrátit k energetické kapitole. Vy jste hovořila o svých představách um, energetické unie, jaká priority si stanovíte v rámci toho velkého tématu a řekla jste, že uh, energetická governance i bezpečnost dodávek bude mít velkou prioritu. Mm, mm, mm. Lotyšsko Eh, chce, aby podíl obnovitelných energií významně stoupl na 40 eh, nad to, co by, k čemu se EU zavázala, aby stoupla energetická účinnost a spotřeba klesla. Mm, Baltský plán, mm, baltská interkonektivita je dobrý návrh. Eh, já se chci zeptat, jak to naplníte obsahem. Vy jste v geograficky obtížné situaci, máte vedení ze Skandinávie, Finska, eh, ceny energií, které v budoucnu budete muset platit, budou nižší než Baltí. Eh, pak máte problém s Kaliningradem, proto by mě zajímalo, zda byste nám mohla něco více říci o tom pobaltském plánu, té regionální spolupráce, s jaderná elektrárna je to ještě téma nebo ne, to je jeden aspekt. Druhý aspekt, jak to všechno budete financovat v rámci té, eh, eh, eh, pro zajištění té interkonektivity. Ehm, sázíte především na kohezní projekty nebo máte projekty již pro ten Junckerův investiční plán, které by tu interkonektivitu, ty sítě, které potřebuje, eh, te měly financovat. Děkuji. Jménem evropských eh, konzervativců a reformistů pan Jackiewicz. Prosím. Děkuji. Dovolte, abych vám na úvod popřál hodně úspěchů za vašeho předsednictví. Doufám, že to bude velmi úspěšné období. Jsem rád, že jste začala tím, že jste jako prioritu jmenovala otázky, které souvisí s energetikou, s rozvojem energetické unie a se zvýšením energetické bezpečnosti EU. Prosím vás, abyste upřesnila vaše stanovisko k využívání dostupných místních eh, energetických zdrojů. A mám na mysli především takzvaný břidličný plyn a zásoby uhlí, kamenného uhlí. Ptám se proto, a myslím si, že nejsem sám, že jsou to energetické zdroje, které jsou v současné chvíli jediným způsobem, jak zvýšit energetickou bezpečnost, především v kontextu situace s níž máme co dočinění na východě, to znamená v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, nejistotou dodávky ruského plynu. Gazprom se snaží vytvořit monopol na evropském trhu. Podle mě žádné žádný zdroj, který může přispět k naší energetické bezpečnosti, nemůže být zanedbáván. Takže doufám, že se tomu budete věnovat. Nemůžeme se dovolit diskriminovat žádný z těchto energetických zdrojů. V rámci práce v komisi a v parlamentu otázka břidličného plynu je řešena macežsky a ještě hůře se přistupuje k otázce těžby uhlí. Politika dekarbonizace pro některé země, jako pro Polsko, přináší opravdu hrozné důsledky. Je to ohrožení pro energetickou bezpečnost, ale také vzrůst nezaměstnanosti o 600 tisíce, snížení růstu o 10% v této oblasti. Myslím si, že je to společný problém celé řady států, které hraničí s Ruskem a musí hledat nové eh, alternativní dodávky energie. Takže by mě zajímal váš názor na toto téma. Děkuji, děkuji vám za vaše slova. Uh, we've got two uh, additional Máme ještě dvě další žádosti o slovo, takže možná to dokončíme, dokončíme diskuse a potom vy zodpovíte všechny otázky najednou. Souhlasíte? Já se pokusím. Protože máme ještě dva další řečníky. Prosím. Yes, please, of course. ano, určitě. Já jsem se přihlásil teprve teď. Budu mluvit portugalsky. Paní ministrině, já jsem chtěl především říci, že jste Jste řekla, že mm, podmínkou pro energetickou bezpečnost je mít ten, mm, to propojení a Eh, vytvoření vnitřního energetického trhu. Já chci zmínit na jeden bod. A to je Iberický ostrov Portugalsko, Španělsko. Předpokládá se summit mezi Francií, Španělskem a Portugalskem mm, ve snaze Eh, překonat ten eh, blok, který už existuje nějakou dobu. Myslím, že to je důležitá příležitost pro vaše předsednictví. Ehm, tedy navázání eh, Iberického poloostrova na Evropu, na Maroko a Afriku. To jsou dva aspekty našeho energetického řešení a já už jsem to říkal kolegům, mám velká očekávání v souvislosti s eh, lotyským předsednictvím. Nemyslím, že to je jenom technické, ale že bychom se měli zajímat k přístupem a změně, tedy toho průmyslu. Potřebujeme konkurenceschopnější, efektivnější, účinnější energetický průmysl. A jistě víte, jak je to důležité. Nějaké další přihlášky do diskuse? Ne, nikdo další se nehlásí. Takže prosím, jestli to můžete schrnout. Já chci odpovědět nejprve svému eh, krajanovi. Um, ehm, myslím, že jste, eh, myslím, že jste správně zdůraznil to důležité. Evropa závisí na externích dodavatelích 53 to je asi 400 mm, miliard každý rok a stávající diskuse s hlavními dodavateli, tak Rusko není konstruktivní. Toto zmínil už jeden řečník. Já si myslím, že je čas na implementaci Evropské energetické unie a všechny členské státy by měly mít jasno v tom, čeho chtějí dosáhnout Samozřejmě jsou tady různé názory na to, o čem by ta unie měla být, ale hlavní je posílení vnitřního e, trhu, abychom byli lépe schopni spolupracovat v případě krize, eh, napojení aby ne, pro, zem na propojení, aby neexistovaly energetické ostrovy. Pak samozřejmě solidarita má e, význam. Musíme e, být schopni spolupracovat na technické i politické úrovni. A pokud Evropa bude schopna mluvit jedním hlasem, tak budeme mít větší slovo u externích dodavatelů. Samozřejmě můžeme mm, mluvit o tom, zda energetická diplomacie, která je takovým pilířem, by um, obsahovala společné dodávky plynu. Myslím, že bychom se na to mohli podívat z širšího pohledu. Eh, alternativní energetické zdroje a jejich rozvoj. Ehm, my jsme se nedávno účastnili eh, akce v Abu Dhabi, kde jsme posuzovali zkušenosti z různých zemí, hovořili jsme o obnovitelných zdrojích, ehm, přechod od drahých experimentů k konkurenceschopným zdrojům. Touto cestou by Evropa měla jít využívat vlastní obnovitelné zdroje a zlepšovat tak sebe, eh, soběstačnost Nemůžeme samozřejmě zapomenout na alternativní mm, dodavatelské cesty. Měli bychom e, posilovat i další zdroje. E, Střední Asie jako možný zdroj e, zemního plynu. Tam samozřejmě bude potřeba infrastruktura USA jako partner Um, je samozřejmě důležitý. To by měl být důležitý aspekt, když jednáme s americkými partnery o dohodě o volném obchodu. Paní van Brent, vy jste zmínila velice důležitou věc, když hovoříme o energii, tak je tady takové dilema. Jeden aspekt je bezpečnost, to je, o tom je energetická unie, jako mý mm, mm, aspekt být nezávislý a druhý je udržitelnost. A tady koncepce energetické unie nelze, není možné oddělit od e, cílů klimatické politiky. Energetická unie tedy s, e, společně s e, ochranou klimatu, to je jasné. Udržitelnost, tedy další eh, bod, to je dekarbonizace. To je klíčová dimenze energetické unie pro řešení klimatických změn způsobem, který zachová průmyslovou konkurenceschopnost a lotické předsednictví podporuje rozvoj nízkokarbonových technologií. Současně energetický mix však spadá do kompetence každého členského státu. Další e, rozměr je konkurenceschopnost. E, energetická bída je důležitý aspekt, který musíme brát v úvahu, proto jsem ráda, že konkurenceschopnost je na pořadu jednání, když mluvíme o energetické unii, a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Ano, i v, z tohoto hlediska musíme být opatrní, abychom nedělali stejné chyby i jako v minulosti, například e, přílišné dotace obnovitelným energií e, a díky tomu pak spotřebitel platí víc a mm, nedostatek financování pro R&D. To jsou chyby, kterým bychom se měli v budoucnu vyhnout. Také jste se ptali na legislativní akty. Lotyšské předsednictví je, trvá jenom 6 měsíců. To není dlouhá, dlouhá doba, abychom přišli s novými inovativními návrhy legislativních věcí. Ale myslíme si, že nejenom, že by energetická koncepce by se měla rozvíjet, ale také akční plán by měl být připraven, který by mohl obsahovat některé body legislativní. Pane Turme, vy jste hovořil o aspektu um, governance, řízení. Lepší eh, řízení, lepší zpráva je zásadně důležitá pro další rozvoj koncepce energetické unie. Rozvoj infrastruktury, různá programy, například statistický mm, transfer, spolupráce v této oblasti, lepší zpráva, lepší řízení je eh, důležitá. Regionální korporace mm, budou tedy na, tématem. Bylo by to asi dobrý příklad ehm, v roce 2009 jsme u těch korporací na tom začali pracovat, ale myslím, že nakonec to bylo úspěšné s výjimkou několika případů jako eh, regionální LNG, kdy Palcké státy a Finsko se nebyly schopni dohodnout, kde to bude nejlepší. Měli jsme ale společné úspěšné projekty propojení. Nyní se dohodneme na solidaritě. Před několika týdny ministři tří pobaltských republik podepsali deklaraci o energetické bezpečnosti, kde solidarita je jedno z hlavních témat, jedno z hlavních témat. K místním zdrojům um, Židlicový plyn. Ano, židlicový plyn je jeden z, jedna z možností. Rozhodnutí by mělo zůstat na národních vládách v této věci. To je náš názor. Jaderná energetika, další věc. Další zdroj, který by mohl být využíván pro snížení závislosti to je ale jiná věc, kde konečné rozhodnutí musí padnout na národní úrovni, co se týče nákladové efektivity ty a podobně. Tím se vracím k pobaltí. Velké projekty je, se týkají e, velké dané adertárny a nákladová efektivnost e, je důležitý aspekt. Když mluvíme o tom dilematu nebo trilematu energetické bezpečnosti. Projekt stále musí prokázat svůj život a schopnost proveditelnost. My to posuzujeme s našimi protějšky, abychom zlepšili práci v tomto aspektu, proto jsme jednali s ministrem. On také dobře chápe, že energetická bezpečnost je důležitá, všem na druhé straně jsme museli zohlednit i možné náklady aby to nebylo příliš velká zátěž pro spotřebitele. Co jsem ještě neřekla, když mluvíme o různých projektech infrastruktury, tak konsolidace mm, existujících zdrojů financování je třeba a regionální přístup vlád tady může pomoci, takže různé země se podívá, jaké mají priority rozvoje infrastruktury a budou schopni se dohodnout, jaké zdroje, zda to bude CEF nebo ICA, nebo Národní strukturální kohezní fond, A my jsme velice rádi, že předseda Juncker přišel s iniciativou investičního plánu, kde vidíme, že bude k dispozici další financování na trhu pro komerčně životaschopné projekty v energetice, která je, má vysokou prioritu. Takže Junckerův plán bude jeden z možných zdrojů komerčně životaschopných um, energetických projektů. Nyní přejdu k malým středním podnikům a k tomu, co řekl pan Silikoty, takže jeden aspekt, který jste otevřeli, je přístup k financování pro malé a střední podniky. My chápáme, že je tady potřeba rozšířit um, rozsah dostupných finančních nástrojů pro malé a střední podniky podle uh, finanční struktury eurozóny SM, malé střední podniky stále využívají 61% eh, z 61% tedy bankovní úvěry. To už jsem řekla. A možnosti kapitálového financování se využívají pouze z 15%. To je třeba změnit. Například USA jsou alternativní zdroje financování a nástroje, které existují pro malé a střední podniky. Tady můžu zmínit několik příkladů. Příklad moje země, kde inovativní společnosti mají podporu státu ze strukturálních fondů, rozvoj prvních produktů, protože jsou omezené tedy mm, bankovní úvěry. A um, oni často vcházejí do Spojených států, protože tam jsou dobré nástroje jako takzvaný crowd financing. A v prvních měsících provozu byli schopni tak naschromáždit dostatečné prostředky na svoji činnost a nyní všechny daně, které by mohly platit tady, tak platí tam. Vedle tohoto přístupu k financování jsou tady jiné problémy, které chceme řešit. Hmm. Hmm. revize zákonu o malých a středních podnicích na období 2015 až 20 jsou tady další aspekty, které tam třeba zařadit. Je to efektivní regulační podnikatelské prostředí, princip, mm, kdy mm, hlavní důraz bude na ty malé podniky, to znamená méně přísné podmínky pro ně. Dále budeme muset uh, z, snižovat překážky vstupu na trh, clustering, digitální nástroje, například fakturace, která by jim usnadnila život, přístup k technologiím a inovativním řešením. My víme, že 47 evropských, procent, evropských firm nevyužívají plně digitální inovativní služby a nástroje ve svém fungování a jenom 1,7 je plně využívá. To je třeba změnit. Žijeme ve znalostní společnosti a hodnota produktů se mění. 40% tedy HDP už se mm, už vytvoří služby. Dále, eh, znalosti, dovednosti, kvalifikovaná pracovní síla to všechno se týká maj, i, i majitelů firem. Takže i to chceme uh, řešit v, během revize um, zákona o malých podnicích. Bych se vrátila ještě k té energetice. Tak já jsem neodpověděla na to, co řekl pan Torino. Um, rok 2050 je rok ukončení energetické izolace a Ehm, I my budeme pracovat na tomto cíli během našeho předsednictví a hledat cesty, jak mm, dosáhnout toho cíle, toho desetiprocentního propojení. Ten cíl 10% propojení do roku 2020 a 15% do roku 2030. A už budeme pracovat na konceptu energetické unie a um, dalších projektech, tak to bude jedno z aktuálních témat při rozhodování o tom, jaké by měly být prioritní projekt, eh, projekty financované ze společných rozpočtových zdrojů. I hope I did answer the... Doufám, že se mi podařilo zodpovědět na všechny otázky. Ano, dovolíme si jednu stručnou doplňující poznámku a pak diskuse skončí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní ministrině, řekla jste, že energetická unie bude stát na tří, třech pilířích, tedy bezpečnost, dostupnost konkurenceschopnost a konkurenceschopnost. Když jste zmiňovala konkurenceschopnost, tak doufejme, že se vyhneme chybám z minulosti, tedy že co se týče obnovitelných zdrojů energie, že došlo k chybám. A já jsem francouzská a samozřejmě my máme hlavní zdroj energie z jaderné energetiky a my jsme dotovali a dotujeme jadernou energetiku obrovským způsobem. Proč říkáte, že se nemá dotovat eh, energie z obnovitelných zdrojů? Ale uvědomme si, jak to dopadlo. Eh, má máme dnes eh, konkurenční eh, ceny, konkurenceschopné ceny. Podívejme se naopak na Anglii, kde cena eh, v podstatě energie, která je z jádra, je vyšší než energie z řepky, z řepky a podobně obnovitelných zdrojů. Já myslím, že tady došlo k nedorozumění. Já jsem netvrdila, že nemáme dotovat eh, obnovitelné zdroje. Naopak jsem zdůrazňovala, že bychom měli být opatrní, když hledáme rovnováhu mezi energetickou bezpečností na straně jedné a trvalou udržitelností a konkurenceschopnost. Příklad Německa totiž jasně ukazuje, že oni se hodně poučili a dostali se do situace, kdy obnovitelné zdroje energie jsou již konkurenceschopné a lze je produkovat za stejnou cenu jako fosilní energie. Ale uvědomme si, že z mého úhlu pohledu je velice důležité mít tady rovnováhu. Mohu dát eh, příklad vlastní země, eh, jako země, která neměla až tak dobrou politiku, která příliš dotovala obnovitelné zdroje a Eh, samozřejmě obnovitelné zdroje energie jsou správnou cestou, ale eh, pokud ji příliš dotujeme, tak spotřebitele vidí, že jim rostou účty za elektřinu, protože vlastně ti spotřebitelé ve v těch účtech dotují obnovitelné zdroje. A to je pak těžké prosazovat pro politiky, eh, když to takto občany naladí proti, protože je potřeba tam postupovat jiným způsobem a je potřeba postupovat takovým způsobem, abychom udrželi konkurenceschopnost. Děkuji, já jsem přesvědčen, že zcela jistě budeme mít příležitosti v budoucnosti, abychom o tom diskutovali a také děkuji za vaše obecné prezentace a za odpovědi na otázky a přejeme vám všechno nejlepší v následujících pěti měsících. On ten čas letí. Děkuji. Thank you, madam. Great presentation. Great presentation. chci vás informovat, že máme jeden bod navíc na konci tohoto zasedání a je to důležité pro vás všechny, také jako kolega Turmes a další. Eh, pokud vás mohu požádat, chci vás informovat o jednom bodě navíc na pořadu jednání na konci dnešního zasedání dopoledne a tématem Yeah. Separate page. I, I, I lost it and I wanted to inform you about that. It's, it's feedback from the ILOC. Uh, it is a feedback on the very... Jde o zpětnou vazbu k velmi důležitému tématu, tedy uh, využití půdy a biopaliva, jak tedy chránit půdu a Eh, související otázky. Já jsem to ztratil, omlouvám se, eh, ale ztratil jsem tento velmi důležitý bod, nemohu v této chvíli najít. Pan Langen nám vysvětlí všechno, co s tím souvisí ve 12.15. Ve 12.15 tedy vás chci vyzvat. A tady jsem to našel, výborně. Uh, tedy eh, změna směrnice o kvalitě paliv a o obnovitelných zdrojích energiích a indirect land use change, čili nepřímá změna využití půdy druhé čtení. Vše v rukou výboru pro životní prostředí. Měli bychom s nimi spolupracovat, protože je to velmi důležité téma pro nás všechny, pro celý Evropský parlament a kolega Werner Langen je naším zpravodajem a e, po panu Vidalu Kvadrasovi, e, protože v minulém mandátu to byl pan Vidal Kvadras a teď je to pan Werner Langen. A důležité je tedy být v kontaktu s výborem Envy, protože ta spolupráce je nezbytná a je to druhé čtení. A bude v druhém čtení tedy už jenom Envy, e, protože během druhého čtení jsou oni, pouze ten hlavní příslušný výbor může přímo ovlivnit tu situaci, tak eh, je důležité to nepodceňovat a nabídnout eh, naše eh, to, své vlastní názory tedy výboru NV. A budeme tedy informovat. A 12.15 začneme tento bod. We can also send a a můžeme také vyslat krátkou informaci o tomto tématu. The, the next point is uh, protection of... Dále nás čeká bod uh, ochrana um, uh, know-how a obchodních informací, obchodního tajemství proti neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. A naší zpravodajkou je Michelle Rivasi eh, z Zelených A e, příslušný výbor je Jury. A máme tedy stanovisko k tomuto tématu a hlavním cílem je tedy ochrana nezveřejněného noha obchodních informací proti neoprávněnému získání použití a zveřejnění. Je to velmi důležité. Komise připravila tento návrh, protože obchodní tajemství se obvykle nekvalifikuje pro ochranu eh, autorských práv právě proti tomuto ne, oprávněnému získávání nebo využívání a to může velmi poškozovat zvláště malé nebo eh, střední podmínky a proto je naše stanovisko důležité pro výbor Jury. Ehm, a kolegyně Michelle Rivasi. Představí eh, své stanovisko, prosím, paní Rivasi. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Jak jste říkal, je to směrnice, která je důležitá, protože jejím cílem je harmonizovat eh, koncept eh, kterým je obchodní tajemství, ochrana proti získávání, používání a šíření nelegálnímu obchodního tajemství je zásadní pro vytvoření spravedlivého obchodního prostředí, které bude ku prospěchu podniku a reálné ekonomice. Je důležité jsem připomenout, že oběh informací a znalostí je také zásadní pro inovaci a tvorbu. Jak o tom svědčí Silicon Valley, jehož eh, kreativní rozvoj plně souvisí s mobilitou pracujících. Přístup k informacím a transparentnost je důležité k tomu, aby bylo možno zavádět veřejné politiky v takových oblastech, jako je ochrana životního prostředí, zdraví a spotřebitelů. Některé údaje jsou zásadní pro to, aby se vyřešily některé problémy v těchto oblastech a nemohou zůstat důvěrnými. Je třeba najít rovnováhu, abychom zabránili zneužívání stížností, které se týkají nelegálního získávání, používání nebo šíření obchodního tajemství. Je také zabránit, nutno zabránit tomu, aby ochrana obchodního tajemství bránila veřejným orgánům dělat svou práci se znalosti věci. Já jsem předložila 49 pozměňovacích návrhů, které se řídí čtyřmi osami. Dnes dopoledne jsme měli schůzku zpravodajů, stínových zpravodajů. Já jim děkuji za jejich přítomnost a za jejich příspěvky. První věc je vyjasnění definicí které jsou příliš vágní. Je třeba dosáhnout té směrnice přesnější. Harmonizace právních postupů a reakci na nelegální využívání obchodního tajemství musí jít ruku v ruce s lepší definicí odpovídajících pojmů. Je to o to důležitější, že tato směrnice povede k vytvoření nového právního pojmu v některých evropských zemích, a příliš vágní definice obchodního tajemství vyvolá právní nejistotu a usnadní zneužívání ze strany těch hospodářských aktérů, kteří si budou chtít zachovat monopol vůči ostatním podnikům a také vůči společnosti. Důkazem je, že některé členské státy upřesnily definici, která byla dána VTO a kterou převzala komise. Já bych chtěla také doplnit další záruky, aby se zajistila efektivní ochrana základních práv a přístupu k informaci. Nesmíme zapomínat, že v rámci této směrnice se snažíme v prostředí business to business zajistit eh, odpovídající úroveň ochrany vůči nekalým obchodním praktikám. Proto je důležité jasně specifikovat eh, případy, kdy šíření informací nespadá pod eh, působnost této směrnice. To je právě případ informací, její šíření je důležité, aby evropské nebo národní instituce mohly konat svou práci, především v případě kontroly plnění předpisu. Ochrana obchodního tajemství by neměla podkopávat legitimní veřejné zájmy, jako je informovanost a ochrana spotřebitelů. A zde vidíme, že v případě naší evropské právní úpravy v porovnání s jinými právními úpravami, například Spojených států, vidíme, že nemáme stejné koncepty. A proto je důležité zaručit to, co jsme dosáhli na evropské úrovni. A je také důležité zaručit mobilitu pracujících je třeba zaručit oběh, know-how a schopnosti, protože to je právě hnací motor tvůrčího ducha a rozvoje, jak o tom svědčí Silicon Valley. A abychom také usnadnili profesní rozvoj, tak musíme umožnit mobilitu mezi podniky v odvětvích, kde je lidský faktor zásadní. Je důležité zajistit eh, rovný proces eh, také pro malé podniky a možnosti, aby vůbec ten rovný proces mohl probíhat. Často se stává, že velké podniky mají eh, finanční prostředky, které mohou vložit do soudního procesu malé a střední podniky. Ne, je důležité se ujistit, aby velké podniky nezneužívaly obchodního tajemství k tomu, aby vytlačili své malé konkurenty z trhu a nevytvořili si monopol. Na závěr chci připomenout, že si musíme dát skutečně velký pozor na ustanovení této směrnice, protože to bude jediná existující evropská reference v případě jednání ohledně transatlantické smlouvy a obchodní tajemství bude příležitostí, nebo tedy součástí jednání, která už jsou tak dost kontroverzní. Takže to jsou, pane předsedo, ty hlavní linie tohoto stanoviska. Děkuji za prezentaci vašeho stanoviska. Je to poměrně široká a srozumitelná prezentace. A nyní má slovo kolega Patrišelo za EPP, stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat zpravodajce paní Rivasi za práci, kterou odvedla v těchto měsících a za to, že velmi jasně představila velmi složité téma, které se týká ochrany obchodního tajemství před nelegálním získáváním, používáním a šířením. Jako stínový zpravodaj vítám stanovisko zpravodajky, která tím činí první krok k adekvátní ochraně, především pro malé a střední podniky. Pro ně je ochrana obchodního tajemství před nelegálním získáváním a využíváním na globalizovaném trhu je velkou prioritou. Vážím si především úsilí zpravodajky, pokud o vytvoření textu, který by lépe vyjasnil definici obchodního tajemství, aby působnost směrnice byla méně vágní, aby pole působnosti bylo možno efektivněji kontrolovat. Jsou zde nějaké okrajové prvky, které se týkají návrhu zpravodajky, které se pokusíme upravit pomocí pozměňovacích návrhů. Cílem našich pozměňovacích návrhů není ten text zcela překopat. Ten text je velmi dobrým základem, ale chceme ho jen ještě dále vylepšit tam, kde je to možné. Znovu tady děkuji paní Rivazi za její práci a jsem si jistá, že máme všechny podmínky k tomu, abychom 24. února dospěli k širokému koncensu. Děkuji. Martina Werner as a rapporteur on behalf of SND. Martina Werner za SND. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve chci poděkovat paní Rivázi za skutečně dobrou práci. Už, eh, jak už bylo zmíněno v září, jsem přesvědčena o tom, že ta směrnice je nutná máme celoevropský jednotný přístup eh, pro mm, obchodní tajemství a eh, to vytváří větší právní jistotu. Z toho profitují podniky, přeshraniční, eh, kteří chtějí přeshraničně spolupracovat na výzkumu. Také jde o ochranu malých podniků a o vytváření podmínek pro to, aby malé podniky vůbec mohly vznikat, aby se mohly pozitivně rozvíjet. Proto musíme nalézt uh, rovnováhu mezi jistotou investic a městními mm, podmínky pro mobilitu pracujících, tak pro uh, nové podniky, startupy a spin-offy. My se tedy budeme zaměřovat na uh, dosažení této rovnováhy. Na rozdíl od rady bychom měli dát eh, krátkou lhůtu na článek 7, aby nedocházelo ke zneužívání této směrnice vůči bývalým spolupracovníkům. Je správné mm, eh, chránit důvěrnost u soudního řízení, ale je třeba také zajistit přístup dokumentů pro všechny strany. Ne, není, um, nesmí být pochyb o tom, že to musí být přiměřené zveřejňování uh, těchto dokumentů a předpisů. Musíme usilovat o jasné pojmy v článku 3 i 4, to už bylo řečeno, to se týká například formulací, um, etickou činnost a mm, podnikatelskou prax a tak dále. A e, mám pocit, že jde spíše tady o tu formulaci. Komise by měla předložit průběžnou zprávu o implementaci té směrnice, co se týče kvality e, pracovních míst nebo, nebo svobodu vyjadřování. Ještě jednou děkuji, těším se na další spolupráci v příštích týdnech. Thank you very much. Děkuji. Obecná Schoda tedy výborně. Eh, pan Ashley Fox je tedy s námi. Není někdo za EKR. Další vystupující bude pan Debaker za ALDE. Děkuji vám, pane předsedo, a také eh, chci poděkovat zpravodajce za odvedenou práci. Eh, zpráva tedy vznikla, máme velice konstruktivní jednání už dnes dopoledne hmm, a e, samozřejmě tento cíl sdílíme e, po, e, mezi všemi stranami, chceme chránit obchodní tajemství, chceme zajistit konkurenceschopnost a důležité je, že tady nehovoříme ale jenom o malých podnicích, ale i o větších, protože i ty jsou aktivní mezinárodně. A samozřejmě to je důležité pro budoucí kroky, které podnikneme. Samozřejmě zazněla řada velice pozitivních témat napříč tou zprávou, například zajištění konkurenceschopnosti a mobility, protože je zřejmé, že účastníci by měli mít vždycky přístup k aktuálním informacím. To je dobré vyjasnění. K dalším bodům mám pocit, že jsem trošku vzdálen některým názorům, ale můj obecný koncenzus, o kterém pan předseda eh, zde hovořil, eh, tak eh, jej projdu, nebudu to probírat příliš podrobně, ale přesto za prvé definice kterou navrhuje komise, je vstažená k TRIPS a VTO. A když ty definice začneme nějak pozměňovat, musíme si dát velký pozor, protože víme, že některé členské státy šly dál a redefinovali to, ale na evropské úrovni, když chceme harmonizovat, bychom měli také brát v úvahu globální aspekt a jakékoliv pozměňování definic by mělo být činěno s velkou opatrností. A pak už to tady zmínili eh, předřečníci, eh, etické důvody, ty se tam dají dát, ale musí to být formulováno opět obecně, eh, opatrně, aby eh, tato definice nebyla nějak překroucena a omezení, eh, lhuta omezující někde navrhují dva roky jako komise, někde pět, šest let. Eh, asi je potřeba mít více než dva roky, jak komise navrhuje, protože někdy trvá nějakou dobu, než se nám podaří vůbec prokázat, že došlo k porušení obchodního tajemství. Jestli to ale má být až šest let, to nevím zcela jistě, ale jsem přesvědčen, že najdeme kompromis. Také je důležité chránit společnosti, které investují do výzkumu a vývoje, do inovací. A poslední věc, než uzavřu, Musíme zajistit, aby eh, byl jasný rozdíl mezi společnostmi, které samozřejmě jsou povinny, dejme tomu, regulačním orgánům zveřejňovat určité skutečnosti. Tam nemůže tento proces narušovat obchodní tajemství, ale někdy jsou společnosti nuceny zveřejňovat informace lidské veřejnosti a to musíme oddělovat samozřejmě pokud je zavedena evropská legislativa, tak samozřejmě společnosti nemohou určité informace z hlediska zdraví, životního prostředí a další to jsou záležitosti pro regulátory, ale současně nemohou být nuceny, aby vždycky informace vydávaly vyloženě široké veřejnosti. Zcela jistě budeme o tom hovořit, ale máme tady dobrý začátek, dobře nakročeno a zcela jistě se nám podaří obchodní tajemství chránit. Děkuji. A kolega Silikotis za GUE. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Neměla stínového zpravodaje k této otázce a jako koordinátor bych tedy vystoupil já, abych eh, vyjádřil stanovisko GUE. Především děkuji zpravodajce za tento text, eh, který předložila je zde spousta pozitivních bodů, které vylepšují návrh komise. Souhlasíme s tím, že se říká, že je důležité zaručit právo členského státu zajistit ve specifických případech přístup úřadu k těmto informacím. V pozměňovacím návrhu 28 se uvádí, že je třeba zabránit tomu, aby veřejné úřady nebyly zbaveny možnosti přístupu k těmto informacím. Je zde také otázka přístupu pracovníků k těmto informacím ohledně obchodního tajemství, když dojde k nějakým změnám na úrovni podniku a tak dále. Takže i to je třeba vzít v úvahu. Pak se zde také říká, že je třeba chránit právo malých a středních podniků na to, aby se mohli chránit eh, své inovativní technologie a myšlenky před eh, velkými podniky, před rizikem monopolu a tak dále. Chci také připomenout, že je důležité podpořit pokus zpravodajky lépe definovat eh, obchodní tajemství a udělat tam jasnou dělící čáru mezi právě duševního vlastnictví a také je třeba chránit mobilitu pracovníků. To je také velmi důležitý aspekt. Děkuji. Eh, Děkuji. A ještě pan Tamburáno za EFDD. Dobrý den, jsme rádi, že se Evropská unie rozhodla věnovat obchodnímu tajemství. Pro nás je to také důležité téma. Začali jsme pracovat tedy s paní Rivazi, což je první osoba z jiné frakce, se kterou jsem se tady v Evropském parlamentu seznámil. Ochrana obchodního tajemství je velmi kluským terénem. Na jedné straně je jasné, že musí být tajné, ale na druhé straně nesmíme bránit volnému oběhu znalostí. Proto se musíme snažit najít rovnováhu. Není myslitelné, aby nějaký podnik nekonečně žil z toho, že bude využívat pořád totež obchodní tajemství podle našeho názoru ve znalostní společnosti po nějakém určitém rozumném čase by se tajemství mělo stát majetkem kolektivu. Zároveň je třeba zajistit větší ochranu malých a středních podniků, které jsou více vystaveny tomu, že jim někdo ukradne v globalizovaném světě nějaký velký podnik, jejich obchodní tajemství, takže bychom mohli prodloužit eh, toto období, eh, po kterém by se tyto tajemství, tato tajemství uvolnila. Takže to jsou body, kde bychom ještě trošičku vylepšili návrh směrnice, ale pak jsou zde tři body, které jsou zcela zásadní. První bod, eh, přístup k obchodnímu tajemství musí být možný když o to požádají národní orgány, aby mohly chránit veřejné blaho, životní prostředí a zdraví. Druhý bod se týká ochrany lidského kapitálu, těch pracovníků, kteří jsou seznámeni s obchodním tajemstvím. Musíme zabránit tomu, aby nadměrná ochrana obchodního tajemství omezila mobilitu pracovníků a jejich znalostí, protože ti na základě současné formulace směrnice těm hrozí, že budou obviněni z nelegálního šíření obchodního tajemství, když se najdou práci v nějakém jiném podniku. Samozřejmě si sebou přinesou ty znalosti ze starého pracoviště. Třetí bod se týká řízení pro předpokládané porušení obchodního tajemství. Návrh směrnice nepřijatelně omezuje přístup k procesním dokumentům, dokonce zde hrozí, že nebude dodržen rovný proces. Eh, Musíme vydat legislativu v tom smyslu, aby všechny osoby měly přístup k procesním dokumentům i s tím, eh, že bude jasně dáno, že je nesmí nikde jinde použít a nesmí je nikde jinde šířit. Eh. A konečně ještě tedy k těm soudním řízení bych rád řekl, že když eh, bude zjištěno porušení obchodního tajemství, tak aby nebylo zničeno to zboží, které je výsledkem zneužití obchodního tajemství. To by bylo plítvání zdroji a energii a to si nemůžeme dovolit ani z etických, ani eh, z ekologických pohledů. Neměly by tedy být prodávány, ale možná by se mohly dát nějakým charitativním organizacím, anebo by mohly být poslány do oblastí, kde by byly užitečné pro obyvatele. Návrh směrnice v současné době počítá s takovými případy pouze jako s takovou možností, kterou je možno využít za určitých specifických podmínek. Děkuji. And Madame Dali. Paní Dali, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám tři připomínky. Eh, ráda bych vysvětlení. První otázka se týká ustanovení eh, pro předběžná opatření která najdeme v návrhu směrnice. Navrhovaná směrnice eh, obsahuje tedy tato předběžná opatření a v případech, kdy se to týká obchodního tajemství, ale otázka zní, zda budou taková ustanovení samostatná nebo zda je můžeme E, uplatňovat také e, při vymáhání práv duševního vlastnictví a související směrnice. Druhá otázka se týká způsobu, jakým e, státní subjekty postupují, pokud jde o pravidla státní pomoci v reakci na požadavek komise v případě, že komise třeba provádí nějaké monitorování eh, s tím, že takové formuláře žádosti už sami o sobě mohou obsahovat obchodní tajemství nebo podobné informace, utajované skutečnosti, tak tomu bude po vstupu změnce platnost. A poslední otázka se týká státních zakázek v souvislosti s obchodním tajemstvím. V řadě případů při přidělování zakázek eh, se eh, objeví otázka, zda třeba by měla veřejná organizace vidět Eh, třeba toho eh, uchazeče o zakázku, jehož nabídka zvítězila a zda třeba tím nemůže dojít k ohrožení obchodního tajemství. Děkuji vám. Děkuji. Pan Gerek. Děkuji bardzo. Děkuji. Když se začtu do toho textu komise, tak tam především vidím, že definice obchodního tajemství je velmi rozvláčná. A ta definice podle mého názoru Neodpov- nevím, jestli úplně odpovídá těm kritérium TRIPS. V každém případě si myslíme, že zbytečně, a možná to bylo také cílem, zcela zbytečně pokrývá také určité věci, související také s duševním vlastnictvím. A přitom nejde jenom o duševní vlastnictví, které už bylo jako takové potvrzeno, ale také s potenciálním duševním vlastnictvím. A proto si myslím, že se především musíme zamyslet nad tím, co vlastně má být obchodním tajemstvím, protože otázky, které mohou být například patentem v budoucnosti, se najednou mohou eh, objevit na trhu s inovačními technologiemi, s vynálezy a potom nevím, co s tím konfliktem budeme dělat. Definice podle mě je tedy příliš rozvláčná, široká a myslím si, že záměrem, nevím, odkud tento záměr vyplývá, ale je ochrana velkých firm, velkých korporací, které se bojí, vynesení obchodního tajemství a možná nejen vynesení, ale použití inovativních řešení ze strany malých a středních podniků, které jako finančně slabé nemají šanci bojovat s těmito velkými korporacemi na trhu. Ale myslím si, že by bylo třeba velmi jasně definovat, co to má být, to obchodní tajemství, protože všechno, co souvisí s obchodem, a ještě jedna věc. Myslím, že vůbec obsah eh, toho, nebo tedy pojem zboží, které je předmětem porušení práva, to by mělo být zcela vypuštěno. Nevím, co to znamená eh, zboží vyplývající z porušení práva. Žádné takové zboží neexistuje. Když už je to vyrobeno, tak to prostě má jít normálně na trh. A nemá se to ani ničit, ani nějak rozdávat. Prostě je to zboží. Ten bod bych prostě úplně vypustil. Děkuji. Eh, no za vypověď, děkuji za vypověď. Děkuji eh, za vaše slova. A nyní se dostáváme k panu Berževánovi z generálního ředitelství GROW. To je nové generální ředitelství. A rádi bychom vás požádali, o názor Evropské komise na toto téma. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci přivítat to, že váš výbor toto zkoumá, protože toto je důležitý text pro inovace a jak eh, vy sám, když jste hm, to uvedl, tak je důležité pro malé střední podniky a růst. Ano, je to nové DG, ale uh, Um, je velké. Co se týče návrhu tohoto textu, tak každopádně se shodneme s mnoha, nebo souhlasíme s mnoha těmi věcmi, které tady byly zmíněny, ty jsou v pořádku. Myslím, že co je důležité, je, že jsme se chtěli dosáhnout rovnováhy, která je zdůrazněna v návrhu, v vodním návrhu a některý komentář, který, eh, který se tam mluví, mobilita pracovníků, především eh, mm, kvali, velmi kvalifikovaných pracovníků. My samozřejmě bereme na vědomí stanovisko parlamentu. Jedna malá drobnost, aby to bylo jasné. Mimochodem, Kalifornie má zákon o obchodním tajemství, jenom aby nebyly pochybnosti tady. Pak je tady ještě jedna klíčová věc, co týká malých a středních podniků a zneužívání. My jsme do textu dali e, záruky, které nebudu teď jmenovat, ale zpravodaj si je jich vědom právě za tímto účelem. Článek 7 je jedním z nich, to je otázka tedy délky. Když mm, dojde na mobilitu pracovníků, tak e, tady jsme měli každopádně ten názor, že by to období mělo být, být kratší než co, jak soudí tedy rada. Já chápu, že e, tom stále ještě diskutujete a e, děkuji, že jste mi dal slovo. Děkuji. Vy patříte pod paní komisařku Binkovskou? Ano, tak to chápu to je průmysl, trhy, všechno dohromady. Protože to je jedna komisařka pro obě věci. Tak to musí být velké DG. Děkuji vám. Nyní se vrátíme k paní Michelle Rivasi a já vás chci požádat o vaše připomínky a závěrečné prohlášení. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem kolegům eh, za diskusy již od dnešního dopoledne. Mi už proběhla první výměna názorů a je zřejmé, že eh, bude možné nalézt takové řešení, které posiluje inovaci a růst, ale také informovanost občanů. Ehm, e, za prvé, e, domnívám se, že diskuse byla konstruktivní a snažím se vám vít vstříc e, v vašich požadavcích. Samozřejmě ještě zbývá diskutovat o problematice mobility například, ale pokud jde o definici, jak tady zaznělo z úst mých kolegů, kteří by chtěli definovat, co to obchodní tajemství je, to je ale Eh, úplně jiné, než když bereme v úvahu patenty a duševní vlastnictví. Musíme rozlišovat mezi těmito pojmy. A eh, přesto oceňuji, že rozprava byla konstruktivní i z hlediska dotazů, které kolegové kladly a budu ráda i za další dotazy a také se velice těším na to, že vzniknou konstruktivní návrhy pro další zlepšení textu. Děkuji vám a děkuji za schrnutí. Termín pro pozměňovací návrhy je 30. Eh, ledna 12 hodin. 31. 12 hodin v poledne a hlasovat by se mělo na konci února ve výboru ITRE. A ještě nás čekají dva body v pořadu jednání ještě před pauzou na oběd. A První je mise Evropského parlamentu na konferenci OSN o změně klimatu v Limě v Peru, tedy COP20 v prosinci 2014. Čeká nás debriefing, bylo tam 12 eh, poslanců, pět z každého výboru, to je docela hodně, tedy pět z ITRE, sedm z výboru ENVY, Mohu k tomu na úvod říct jenom tolik, že podle mého názoru spolupráce byla vynikající mezi oběma výbory během celého zasedání, které bylo velmi důležité. Chci požádat kolegy, kteří se účastnili toho jednání, abyste se vyjádřili, možná od Catherine van Bremt, abyste řekli stručně, jak jste to vnímali, tu konferenci a co si myslíte o možnosti obecného přístupu Evropské unie, Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo, já budu stručná, nebudu eh, diskutovat o tom, že mi bylo 24 hodin špatně, eh, ale to se stává, eh, když cestujete tak daleko, ale zmíním některé aspekty naší přítomnosti za prvé spolupráce byla velice dobrá mezi všemi členy delegace, bez ohledu na to, z jakého výboru přišli, či k jaké politické frakci náleželi. Samozřejmě jsou mezi námi politické rozdíly, ale pokud jde o diskuse o klimatu, tak jak v tomto výboru, tak v jiných výborech vidíme velké rozdíly v názorech. To je demokracie, to je normální, ale tváří v tvář zbytku světa jsme jednotní. A já jsem si právě četla v novinách, že Senátu Spojených států se jedno o dvou usnesení, o nich se hlasovalo a jedno usnesení bylo zamítnuto, kde se psalo, že změna klimatu souvisí s lidskou činností, průmyslem, dopravou a americký senát to odmítl. To je něco, co si v Evropském parlamentu vůbec nedovedeme představit. Samozřejmě jsou tady sice různé názory, ale drtivá většina poslanců Evropského parlamentu eh, by souhlasila s myšlenkou, že změna klimatu je něčím, co je částečně aspoň způsobeno lidskou činností. A to je pozitivní, protože to znamená, že s tím pak můžeme něco dělat. A to je celkově celkově cílem Evropského parlamentu a evropských institucí. A konečně jako Evropský parlament jsme nebyli v jádru vyjednávání, ale e, byli jsme e, spíše e, tam na podporu komise a rady italského ministra pana Kanetyho a komisaře Kanetyho. a Ehm, tak eh, v tomto smyslu nás čeká hodně eh, práce. A eh, to také v přípravě na konferenci v Paříži, protože v diskusích, které probíhaly z několika Eh, rozvojovými zeměmi eh, se ukázalo, že je potřeba, abychom převzali vedoucí úlohu v těch diskusích, tak abychom zajistili součinnost Číny, Brazílie a dalších, ale musíme se ujmout také vlastní historické odpovědnosti vůči rozvojovým zemím. To je důležité. A znamená to, že Musíme být velmi nároční, velmi ambiciozní. V nadcházejících měsících jsme tedy součástí toho úspěchu a doufejme, že se nám to bude dařit. Svět nás potřebuje. Děkuji. Děkuji za toto skvělé skrnutí a nejdůležitější eh, tedy body a možná kolegyně Elizabeta Gardini je s námi? Není? Nikdo? Pak máme ještě kolegu eh, Gerbiande a Jan Tonkena, Pet, ehm, Jana Dankena, Gerbrandis Alde a další za EPP Gardini Tedy máme dva eh, členy za EPP eh, a tři náhradníky. To nevadí. A dovolte mi doplnit, že jsme měli také vynikající jednání. Například eh, s předsedou kongresu Peru a tam eh, jsme diskutovali o eh, společném porozumění této problematice a také zasedla mezi parlamentní unie, která souvisí se všemi aktivitami IPCC. A také proběhla ještě vlastní, naše vlastní akce, eh, taková satelitní, jak financovat globální dohodu. Eh, byli tam skvělí panelisté, místo předseda Evropské investiční bandy, eh, ředitel Green Climate Fondu, velice důležité mezinárodní organizace a další. Také jsme se sešli, a to je důležité, na dlouhé jednání s paní Rendrou Pahaury, panem Andropandry a paní Kristianou Figores, která výkonnou tajemnicí UNFCCC. A tak, tam byl kongresmen z Mexika, z Brazílie. A mohu říci asi tolik, že paní Vigores, která odpovídá za celou problematiku IPCC, a rámcové umluvy eh, pro změnu klimatu OSN. Eh, se velmi zajímala o kontakty s Evropským parlamentem a eh, také rozuměla našem postojům a můžeme tedy říci, že její postoj byl také velmi podobný tomu našemu. A co můžeme říci, co je nezbytné nyní? Všechny země, tedy 196 zemí, by mělo poslat sekretariátu UNFCC vlastní příspěvky. A důležité je, aby E, právě tyto byly vnímány jako právně platné pro budoucnost. Není snadné se rozhodnout pro těch 196 zemí. Tam jistě panují různé tlaky a souvisí s tím obrovská odpovědnost, odpovědnost, která je také v našich rukou, abychom uspěli v Paříži. Ale snažme se dělat maximum, co můžeme. Děkuji vám, vážení kolegové. Má někdo nějaký dotaz? na mě nebo na Kathleen. Nevidím, že by se někdo hlásil, všechno je tedy jasné. Děkuji vám. A nyní nás čeká poslední bod před obědem. A to je téma eh, změny směrnice o kvalitě paliv a o obnovitelných zdrojích energie nepřímé změny ve využití půdy. Spravodajem byl pan Vidal Quadras, ale ten, tu, eh, ten v Evropském parlamentu už není, byl v minulém funkčním období eh, a nahrazuje ho kolega kolega Werner Langen. A my jsme nyní v druhém čtení. A pan Langen bude informovat členy našeho výboru o tom, jak probíhá diskuse. A také se těšíme na zpětnou vazbu a na informace z trialogů. Pan Werner Langen je zván na zasedání stínových zpravodajů ve výboru NV a to je důležité, protože z právního hlediska tam zapojeni nejsme, ale výbor NV zve pana Langeho jako zpravodaje eh, z ITRE pro interní diskuse ve výboru a proto je důležité, aby nás on zase velice podrobně informoval o tom, jaké je stanovisko ITRE na půdě výboru Envy a obráceně. Já myslím, že je tedy velice důležité, že náš výbor může reprezentovat. Pokud tedy mohu, Wernere, požádal bych vás o prezentaci obecné situace. Děkuji, pane předsedo. Že máme možnost stručně informovat eh, jsem eh, rád, že ehm, zpravodajný Nils Torvalds je přítomný. Men, eh, měli jsme řadu jednání s ním. Děkujeme, že jsi přišel mezi nás. Eh, máme situaci, kterou tady popsal pan předseda. První čtení s plnou účastí, druhé čtení jenom pozměňovací návrhy ve výboru Envy a připravenost na člán, podle článku 50 minimálně vyzvat zpravodaj, pozvat zpravodaje k jednání. Nyní je problém v tom, že výborem výboru, výboru v již nemohou podat pozměňovací návrhy. Proto Lhůta je 27. od členů Envy z různých frakcí na základě eh, usnesení ITRE a rozhodne se ovšem v Envy. Takže to je velice složitý postup, který, eh, když minimálně tedy eh, zprávy přesahují legislativní období, tak je nutné ve druhém čtení, před trialogem se tím musí zabývat plénum, protože to je nové plénum. To je věc vyjednávání mezi předsedou a předsedou výboru Envy. K obsahovým otázkám jde o to, co můžeme eh, z společného postoje rady převzít, co ne, a kde najdeme střední cestu na základě prvního čtení. Společné stanovisko. Já chci dv- zdůraznit dva nejdůležitější body. Co se týče té hranice, eh, tak tam je 7%. Eh, to byla relativně pevná pozice rady, pokud jsem správně informován eh, Parlament rozhodl o 6%, výbor ITRA 6,5 navrhl, to ale neprošlo nakonec, ale najde, budeme muset najít schodu. Mně osobně by bylo milejších 7%. Pak byla druhý kritický bod a to byly ty faktory, které v, eh, by měly být započítány do usnesení parlamentu. V rozhodnutí rady ve společném stanovisku jsou jenom jako povinnost mm, informovat. Eh, kolega Torvac má jinou představu, eh, chce tyto faktory do účtování, ale až později do, do, do té povinnosti informovat. Pak je tam třetí velký problém, otázka politického rámce, který by platil jenom do roku 2020, ale e, implementa, nebo transpozice do roku 20, je, to jenom 2017 a pak nebude investiční jistota, takže pro nikoho na trhu. Proto to chceme až rozšířit až do roku 2030. Spravodaj ehm, předložil povídající návrhy. Pak tady je důležitý bod, to jsou biopaliva. Ehm, první, druhé nebo třetí nebo další generace. Tady má rada 0,5 navržen nezávazný cíl. Kolega eh, Torvald chce 2,5 závazný, to je velký rozdíl. Rozumná hodnota jako závazný cíl by měl být někde uprostřed mezi 1 až 1,5 nebo 2%. S tím by mo- se mohli smířit i kolegové. S, teda další pozitivní bod v tom, co navrhl kolega Torvalds, a to je e, seznam paliv příloha 9, Tedy rada omezila, kolega Torvalds podal pozměňovací návrh, aby nová, nové suroviny se tam mohly tedy e, přidávat. Mm pak další faktory, tam ITRE vždy říkalo žádné další. Eh, pak je tady kolega Tovalc podle přesvědčení ITRE, cíl 7,5 bioetanol v palivu automobily. To byl původní uh, návrh uh, pozice parlamentu, návrh 152, toho se chceme držet pak. ITRA se vyjadřil jasně k přímo využití půdy. Spočívá to na teoretickém modeli, které je mnoho chybných dat. Mm, také výbor pro průmysl považuje a i já považuji za nezodpovědné tento eh, model eh, používat, který by mm, jako základ pro ne, jako negativní výsledkům evropských biopaliv. To říkám z různých důvodů. V roce 2007-2008 jsem byl zpravodajem své frakce pro regenera- eh, eh, obnovitelné energie a tehdy eh, tvrdili, že ta kvota není dost vysoká, teďka ji zase snížili dolů, takže střední cesta je rozumná. Já bych proto navrhoval pozměňovací návrhy, jednak vyškrtnutí úlek, iluk, jak eh, eh, započítávat, tak informovat, dále vícečetného započítávání a eh, cíl pro pokročilá biopaliva mezi radou a kolegem Torvalcem, pak perspektivu pro biopaliva po roce 2020. Pak mm, pod cíl 7,5 na bioetanol a pak podpořit všechny návrhy, které byly předloženy za ITRE. Děkuji. Děkuji za to, že jste předložil návrh výboru ITRE, na kterém jsme se dohodli na minulém volebním období. Děkuji. A děkuji také panu Torvalde, že jste tady jako hlavní zpravodaj ve výboru INVE. To znamená pro celý parlament. Vy jste tím hlavním zpravodajem pro celý parlament. Tak eh, pokud chcete něco říci teď, eh, bylo by to skvělé. <laughs> Děkuji, pane <laughs> předsedo. Už jsme se dvakrát sešli neformálně, abychom eh, diskutovali a byli jsme také na většině schůzek stínových zpravodajů. Měli jsme trošku problémy s tím, protože poslanci nám přebíhají z jednoho zasedání na druhé. Není vždy snadné být eh, ve správném místě ve správnou dobu, ale snažíme se. My všichni známe pozadí. V průběhu prvního čtení lidé spolu v podstatě nechtěli mluvit. Nakonec, když jsme hlasovali o tom materiálu iLook ve Štrasburku, tak najednou kvůli té nespolupráci jsme skončili s tím, že jsme neměli mandát pro trialogy. Tak to je pozadí toho, co bychom mohli označit poloviční katastrofou protože my všichni jsme si vědomi, že riziko je, že pokud se nám to tentokrát nepodaří prosadit, tak je zde zjevné riziko, že peníze na nové továrny půjdou do Spojených států nebo do Latinské Ameriky a ne do Evropy. Takže zde hrozí riziko, že Evropa bude zcela zbavena možnosti zapojit se do výroby biopaliv druhé a třetí generace, ale myslím si, že včera na diskusi výboru to všichni pochopili, že tomu bychom měli zabránit. A pak, eh, jak už zde zaznělo, měli jsme ve druhém čtení velmi zvláštní situaci, protože pokud nedostaneme mandát od Envy, tak nebudeme mít žádný mandát a půjdeme do dohodovacího řízení a pak už vlastně nebude eh, žádná kontrola nad tím, co se stane. Já už jsem dříve Wernerovi slíbil, že budeme diskutovat eh, po celou dobu, než eh, dojde k hlasování v parlamentu. Abychom zabránili riziku že se nám to zablokuje, než se nám to podaří prosadit. Víme, že parlament je poměrně rozdělený. Já jsem neměl příliš na výběr. Jsou zde některé věci v dokumentech parlamentu, které se mně také úplně nelíbí, ale ale nemohl jsem mít nad rámec toho, co parlament rozhodl v prvním čtení. Takže samozřejmě já jsem na vině. Ale byl jsem vázán tím mandátem z předchozího parlamentu. Vím, že máme problém s těmi pěti nebo šesti procenty, víme, že máme problémy s čísly iLook, víme, že máme skutečné problémy s budoucností. Werner už hovořil o tom velmi úzkém můstku od roku 2020 do roku 2030 a víme, že ti, co hledají pracovní místa a investice, budou takovýto můstek do budoucna potřebovat. Víme také, že máme problémy s dvojím započítáváním a s čísly, ale pokud máte číslo 2,5 a a dvojí počítání, tak to potom není 2,5, ale je to pravděpodobně 1,25 nebo něco takového. Takže je tam taková matematika, která není úplně průhledná, takže můžeme žonglovat s čísly, ale zároveň musíme pochopit, co vlastně doopravdy děláme. Máme také přílohy, tam máme suroviny a krmiva a víme, že je tam konkurence. Je mi líto, ale moje poslední věta bude, ano, bylo by hezké potěšit všechny, ale možné to není. Děkuji. Thank you. To pick in on the last... Děkuji. Navážu na poslední větu. Ono je to opravdu obtížné zajistit, aby společnosti, které investují první generaci, neskrachují, ale současně zajistí, abychom se vydali co nejdříve k druhé a třetí generaci. A jak tedy zajistit, aby politika k biopalivům neovlivňovala negativně výživu ve světě. A e, jak tedy e, usmířit tyto různé názory. Já si vzpomínám na hlasování na půdě tohoto výboru v minulém mandátu. Bylo to trošku srovnatelné s tím, co jsme zažili dnes, ale byl tam výsledek. A e, naše názory byly velmi odlišné a pan by toto měl eh, mít na paměti, protože třeba skupina SD eh, byla proti stanovisku, něm se hlasovala tehdy v ITRE, takže já vím, že je to specifická situace, ale eh, tady spolehám na zkušenosti pana Langen a názory tohoto výboru. Co je podstatné. Podstatné je hlasování na plenárním zasedání a tam musíme tedy co nejlépe spolupracovat jako celý parlament, ale eh, Samozřejmě dnes je složení parlamentu jiné, než bylo v minulém funkčním období, ale musíme si uvědomit, jak důležitá je naše spolupráce a také podstatné, že nemáme nic teď už písemně od výboru ITRE. Musíme tedy uh, to mít na paměti. Vím, že se nechystá žádné stanovisko, ale přesto je důležité, aby názor ITRE, ale také vůbec názor většiny byl vzat v úvahu. To bychom měli dále sledovat. Děkuji a právě to byl důvod, proč jsme chtěli zařadit tuto věc na pořad jednání jakožto informační eh, bod, protože o tom by měli být právě noví členové výboru informováni, aby věděli, co se, dělalo, co se dělo během minulého funkčního období s tím, že toto je práce, kde navazujeme na předchozí práci a proto bylo velice užitečné vyslechnout si tento informační bod a zvláště od hlavního zpravodaje z výboru Envy, proto je tedy velmi podstatné, že jste mohli přijít a Paní Birkonen, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jestli nám zbývá pár minut, ráda bych také poděkovala panu Langenovi, panu Torvalcovi za veškeré informace, které nám poskytli a pochopila jsem, že termín pro podání pozměvacích návrhů už bude příští týden, proto je důležité, aby každý informoval vlastní politické skupiny. My v tom procesu, jakožto i tre, nejsme tolik zapojeni, jako jsme byli dříve. A je důležité a o to důležitější, abychom si to uvědomovali a abychom si uvědomovali také rizika, pokud bychom tuto práci neudělali dostatečně dobře. Je to velké riziko pro průmysl a pro investice. Je to důležitá složka pro naši budoucnost. A již bylo zmíněno, že k hlavním otázkám patří tzv. faktory ILUC, eh, tedy inform, faktory změny využití půdy. A ty by neměly být za, závazné, protože máme určité výzkumy a ukazuje se ze studií, že kdykoliv testujeme tzv. faktory ILUC, tak výsledky nejsou dobré. Proto by nebylo dobré mít tyto faktory zavedeny jako závazné. A proto to ještě důležité zvážit přílohu 9, konkrétně suroviny. Vím, že bychom měli mít eh, uzavřený seznam, ale zároveň bychom měli mít možnost doplňovat nové materiály, tak jak se budou objevovat. A to je důležité také pro výzkum a vývoj. A pak velkou otázkou, která vyvstává, je harmonogram, tedy jak dále na tom pracovat, jak připravovat cíle 2020. Ono není vhodné eh, rozhodovat eh, pouze na dobu tří let. Investoři potřebují mít trošku dlouhodobější perspektivu. Je to tedy důležité téma pro průmysl, vůbec pro naši budoucnost a proto je užitečné, že jsme tyto informace dostali. Děkuji vám, děkuji pane Langene a ještě někdo se hlásí. Děkuji. Možná protože náš kolega eh, Storvalci z Finska, tak všichni Finové to velice pozorně poslouchají, tu rozpravu. A já chci říci toto. Myslím, že je důležité nalézt parlamentní řešení, eh, protože eh, je zvláštní to, k čemu došlo ve výboru obecně, protože Ehm, je to úloha ehm, fosilních paliv, obnovitelných zdrojů a podobně, protože všechno, co není biodýzlem, eh, je vlastně fosilním palivem a měla by být možnost, aby průmysl v Evropě vyvíjel tyto nové cesty v rámci energetické bezpečnosti a ještě další alternativy k fosilním palivům. Samozřejmě pro fosilní paliva stále zbyde velký podíl, ale e, přesto bychom měli hledat alternativy a proto přeji kolegům hodně štěstí, aby se podařilo nalézt kompromis, aby toto stanovisko prošlo. Děkuji. S tím souhlasíme všichni a také vám přejeme hodně štěstí. Ano, prosím, také Děkuji za tuto diskusi. Já vás eh, chci všechny srdečně poprosit, aby po příchodu pozměňovacích návrhů kolegy Tomce nebo mě, abyste mě podpořili v dalším jednání, abychom našli rozumné eh, řešení, které mělo většinu parlamentu. Děkuji, pane předsedo, za tuto možnost. Děkuji, kolegové. Děkuji všem tlumočníkům. Jsme tři minuty, eh, tři minuty jsme přetáhli a je čas na oběd. Začínáme ve tři hodiny.